Uh, Dámy a pánové, vidím, že jste se rozvrstvili v tomto velkém zasedacím sále, tak vás všechny vítám. Máme tady několik významných hostů, kteří sedí tamhle někde vzadu. Takže to platí i pro vás, pokud se chcete přiblížit, tak se prosím přibližte poslancům a poslankyním. Pana Blou vidím někde úplně vzadu maličkého, takže pokud vám to nevadí, tak se prosím přesaďte dopředu, aby byl náš kruh těsnější. Takže dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás na dopoledním zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na konci týdne setkání skupin, kde máme dva body. První, pozměňovací návrhy směrnice o právech spotřebitelů, což je největší legislativní projekt, který v tuto chvíli projednáváme. A v půl jedenácté přijde místo předseda komise Antonio Tajani, který bude hovořit o svém programu práce na období 2010 až 2011 protože, jak víte, probíhá formální strukturovaný dialog mezi komisí a parlamentem. Včera jsem se setkal s panem komisařem Tajánem a vím, že se velmi těší na rozpravu o klíčových bodech svého pracovního programu. Chtěl bych všem připomenout, že co se týče jednotného trhu zboží, tak eh, s Antoniem Tajánem máme velmi intenzivní pracovní vztah, jelikož je odpovědný za průmysl a podnikání. Na úvod ještě jednu připomínku, kterou si nechci nechávat na konec schůze, a to, že nás čeká ve Štrasburku v pondělí večer ve čtvrt na 8 do čtvrt na 10 schůze, kde se budeme soustředovat na eh, nařízení o stavebních výrobcích druhé čtení. Doufám tedy, že tam budete. Teď jenom na konec úvodu bych vás chtěl upozornit na to, že tato schůze se vysílá po internetu. Pokud eh, si říkáte, proč je tato místnost tak prázdná, tak vám řeknu, že tady máme 800 míst a eh, není nás tolik většinou. Nemáme příležitost se setkat v takto velké zasedací místnosti. Je to pro nás čest. Teď k našemu pořadu jednání. Čeká nás řada úvodních bodů, než se dopracujeme k pozměňovacím návrhům a jejich podrobnostem. Spravodaj, jak všichni kolegové a kolegyně ví, požádal komise, aby aktualizovali hodnocení dopadu na základě pozměňovacích návrhů. Tento dokument jste dostali, takže pan Petry z Evropské komise z Generálního ředitelství pro spravedlnost, který je přítomen, pokud se nepletu. Ano, je to tak. Bude hovořit, já budu mít eh, obecný úvod a potom proběhne rozprava. Potom ještě budeme projednávat druhou zprávu o harmonizaci v oblasti spotřebitelských smluv a podíváme se také na pozměňovací návrhy. To nás tedy čeká zhruba do půl jedenácté. Nevím, jestli se Andreas chce vyjádřit k těmto dokumentům, jestli chce udělat úvod, anebo jestli hned může začít prezentace. Dobrá, tak v tom případě vítám kolegy z komise a poprosím pana Petryho, aby hovořil o hodnocení dopadu. Pane Petry, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsem mezi vás mohl přijít. Komise tak dostala příležitost vyjádřit se trochu podrobněji k návrhu zprávy pana Švaba. Je pravda, že jste se na nás obrátil, pane předsedo, a požádal nás, abychom se zabývali návrhy změn v této zprávě a abychom následně aktualizovali hodnocení dopadu, které jsme připravili pro původní návrh. A potom na základě údajů a při použití metodiky, kterou jsme eh, používali u původního hodnocení dopadu, jej aktualizovali. My jsme následně prostudovali návrh zprávy pana Švaba a identifikovali jsme 11 nejvýznamnějších změn. Následně jsme pozměněný text porovnali s hodnocením dopadu návrhu komise. Jako v původním hodnocení dopadu i tady jsme změny porovnávali se čtyřmi hlavními politickými cíly tohoto návrhu. Za prvé jsme se zabývali tím, jestli tyto změny zlepšují fungování vnitřního trhu. Za druhé jsme se zabývali tím, jaký dopad tyto změny mají na administrativní zátěž vyplývající z této evropské legislativy pro podniky. Za třetí jsme se zabývali tím, jak obecně zvyšují kvalitu evropské či národní legislativy. A za čtvrté jsme se zabývali dopadem těchto změn na důvěru spotřebitelů. Měli jsme za to, že když se podíváme na těchto 11 hlavních změn, tak se vlastně dají zhrnout do tří obecných kategorií. Byly to změny, jejichž cílem byla užší zacílená harmonizace. Kromě toho se tam objevily změny, které chtěly navýšit ochranu spotřebitelů oproti původnímu návrhu. A nakonec jsme tam nalezli změny, jejichž cílem bylo revidovat definice a rozsah působnosti tohoto návrhu. Podívejme se nejprve stručně na hlavní změny směrem k cílenější harmonizaci, což je jeden z cílů této navrhované zprávy. Návrh zprávy, jak víte, žádá o vyloučení řady oblastí z plné harmonizace. Třeba se jedná o černé a šedé seznamy podmínek, o kterých se v návrhu zprávy hovoří, a následně si členské státy mohou na své seznamy podmínek něco dodat. Kromě toho se také soustředujeme na oblast eh, informačních požadavků, zvláště v případě smluv uzavřených na dálku či mimo obchodní prostory. Jde tedy o to, že se nebude harmonizovat požadavek na informace u tradičních smluv uzavřených v obchodních prostorách. Jinými slovy, jsme tedy trochu méně ambicioznější v eh, cíli harmonizace a máme za to, že to povede k navýšení nákladů na dodržování evropské legislativy oproti původnímu návrhu komise, protože podniky, které chtějí pracovat mezinárodně, se budou muset, si budou muset sledovat eh, obchodní podmínky v jiných členských státech. Podniky tedy oproti původnímu návrhu komise ponesou vyšší náklady na plnění evropské legislativy. A to platí o to více i pro opravné prostředky a právní záruky. Trochu méně to možná platí pro smlouvy uzavřené v obchodních prostorách. Harmonizace informačních požadavků a její zacílení na prodej na dálku se soustředuje na relevantní oblasti pro vnitřní trh. neharmonizace smluv uzavřených v obchodních prostorách podle komise nepovede k žádným zásadním újmám pro podniky. Takže v této oblasti si myslíme, že z pohledu vnitřního trhu je tato zpráva přijatelná. Teď, co se týče ochrany spotřebitelů. To jsou oblasti, které nebudou postiženy tímto návrhem, ale přesto doufáme, že nedojde ke snížení důvěry spotřebitelů v oblasti přeshraničních transakcí, přeshraničních plnění. A konečně Spravodaj navrhuje mechanismus pro hodnocení a oznamování v oblastech, kde navrhuje minimální harmonizaci. Například třeba, když budou přidány nějaké podmínky na seznam smluvních podmínek, anebo pokud budou jiná opravná opatření k dispozici. My máme pocit, že z toho by mohla vzniknout určitá zátěž pro orgány členských států a pro komisy, ale v tuto chvíli je dosti těžké vyjádřit tento dopad eh, číselně a následně určit, jestli se jedná o přiměřené navýšení a nebo ne. Takže v této oblasti jsme nedospěli k nějakému konkrétnímu návrhu, co se týče tedy mechanismu oznamování. Dále, jak jsem říkal, jsou zde změny v návrhu zprávy, které mají za cíl zlepšit ochranu spotřebitele, zvýšit míru ochrany spotřebitele, například v případě, že chybí informace o právu na odstoupení od smlouvy, eh, návrh, návrh eh, zprávy navrhuje prodloužit tuto lhutu na jeden rok, tu pro odstoupení tedy, eh, Dále se tam navrhuje právo odstoupení smlouvy u aukcí online, kde komise navrhovala výjimku z pravidel pro tento typ aukcí. Dále návrh zprávy hovoří o tom, že eh, lhuta pro odstoupení od smlouvy eh, v případě nákupu zboží by začínala běžet eh, by začínala běžet od přijetí zboží, ať už by šlo o nákup na dálku nebo v obchodních prostorách. Eh, zatímco tady je to tedy upravena odchylně od toho, co komise eh, navrhuje pro, eh, pro zboží zakupované mimo obchodní prostory. Dochází tedy k výraznému zvýšení ochrany spotřebitele. Dále, pokud jde o vracení plateb spotřebitele, tady se opět mění pravidla v vašem návrhu. A pokud by šlo o nákup zboží ve výši nad 50 eur, tak tak eh, náklady za zaslání zboží zpět by nenesl spotřebitel. U těchto případů je to naše hodnocení poměrně jednoznačné, dochází ke zvýšení ochrany spotřebitele, eh, zvýšily by se tím ovšem náklady pro podniky eh, v některých členských státech je v aktuální době míra ochrany nižší. V některých členských státech například eh, začíná ta lhuta pro stupeň smlouvy běžet v době uzavření smlouvy, eh, nikoli předání zboží a eh, jde tady o nákup, nákup zboží mimo obchodní prostory a zvýšily by se tím náklady na tyto typy prodejů. V řadě členských států tedy by no, účinek byl takový, že by došlo ke zvýšení míry ochrany spotřebitele a, a potenciálně i ke zvýšení důvěry spotřebitele eh, v trh. Čili celkově lze vystihnout dopad těchto změn eh, tak, že by došlo ke zvýšení míry ochrany spotřebitele a cenou za to všemi byly zvýšeny náklady podniku. Je to tedy otázka eh, politická, o kterou musí zvážit a rozhodnout o ní parlament a rada. Dále jsou zde určité změny ohledně definic a také působnosti. Například eh, zpráva navrhuje zrevidovat, přepracovat definici smluv na dálku, smluv o prodej na dálku a znovu tam zavést požadavek, že tento typ prodejů by měl podléhat, měl by to organizováno v nějakém režimu pro prodej na dálku. V návrhu komise tento požadavek nebyl. Takže by se to vztahovalo i na smlouvy, kdy například spotřebitel zavolá po telefonu nebo osloví prostě sám nějakého obchodníka, který pak dodá zboží. Ehm, tady opět konstatujeme, že podle návrhu zprávy by, byla, ne, by nebyla zajištěna rovnocená míra ochrany spotřebitele jako u návrhu komise a e, nezaplňovaly by se tím ani mezery, které jsme zjistili v hodnocení dopadů u smluv o prodeji na dálku, na které se nevztahuje ta definice podle současné směrnice. E, na druhou stranu je pravda, že E, potíže při uplatňování definice navržené komisí v praxi již byly, e, již byly dříve e, konstatovány, upozorňovala na něj rada. A nyní tedy, abych celkově vyhodnotil dopad těchto jedenácti změn oproti návrhu komise. Pokud bych to měl shrnout, tak je zjevné, že zpráva u řady, u řady, řady bodů navrhuje zvýšit míru ochrany spotřebitele. Na druhou stranu ovšem, jak jsem již uváděl, zavádí minimální harmonizaci v některých oblastech s tím výsledkem, že ochrana spotřebitele by v těchto oblastech pak zůstala roztříštěna. A vzhledem k této cílenější harmonizaci e, podniky a následně i spotřebitelé e, nebudou mít tak velký přínos z jednotného vnitřního trhu, jako kdyby situace byla upravená podle návrhu komise. Ale, a to je důležité, e, je zde určitý kompromis, Vzhledem k tomu, že zprávě jde o e, úplnou harmonizaci pravidel pro e, prodeje mimo obchodní prostory, e, což je věc, která je klíčová pro fungování jednotného vnitřního trhu, tak naše celkové hodnocení je takové, že fungování jednotného vnitřního trhu by se stále výrazně zlepšilo, i kdybychom postupovali podle návrhu zprávy. Došlo by tedy k výraznému zlepšení oproti aktuálnímu stavu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, že jste to takto detailně prošel. Děkujeme za vaše hodnocení. Ehm, také způsob prezentace, kde tam máte vlastně určitá skóre, je velice užitečný, velice přehledný. Ehm, možná by takto komise mohla postupovat do budoucna i u jiných témat. A nyní si vyslechneme připomínky stínových zpravodajů než přistoupíme k diskusi o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nejprve dám slovo panu Švábovi, aby nám eh, řekl, co si myslí o názoru na jeho navrhované změny. Potom dám slovo stínovým zpravodajům, kteří nám také řeknou, jaké závěry vyvozují z toho, co slyšeli od komise, eh, z dokumentu komise. Nejprve tady pan Šváb. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. I já stejně jako předseda jsem velice rád, že se komise ujala toho, aby návrhy komise i ty moje návrhy zhodnotila z hlediska účinků na spotřebitele a na vnitřní trh. Pozitivní je to, že se náš výbor shodl na tom, že je třeba návrh komise na několika místech změnit a tím, že zde bylo takové většinový postoj, to jistě přispělo k tomu, že komise této poptávce odpovídajícím způsobem vyhověla. Jsem velice vděčný komisi na určitých místech této zprávy, že společně se mnou a našimi kolegy je toho názoru, že můžeme dosáhnout účinků této směrnice temi stejným způsobem, aniž bychom obrali státy o jejich flexibilitu. Na některých místech eh, parlament pohlíží na věc tak, že provádí eh, že je třeba provést intenzivnější změny ve prospěch ochrany spotřebitele, ale na druhou stranu je třeba také pohlížet na praxi a na řešení spotřebitelských eh, smluv, například při obchodování na dálku, takže ten praktický přístup i pro spotřebitele si žádal určité změny. O tom už komise hovořila, že tyto změny sice ochranu spotřebitelů trochu omezují, ale důležité je, že potřebujeme najít slatou střední cestu a komise svým hodnocením dopadů poukázala na to, že by se nám mělo docela dobře podařit tuto zlatou střední cestu najít, pokud se pokusíme najít řešení na základě pozměňovacích návrhů. A to je zatím z mé strany vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Gebhardt jako první ze stěnových zpravodajů. Ano, poprosíme okolo vystoupení stěnových zpravodajů. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych omluvila k své kolegyně a kolegy. Jsme tu jenom my dva, pan Korea a já, protože jsme přijeli včera večer ze zasedání naší skupiny v Budapešti, abychom se mohli zúčastnit tohoto zasedání. Ostatní kolegové zůstali na zasedání skupiny a proto je naše eh, skupina dnes zastoupena velmi slabě, což nebývá běžné. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala Evropské komisi za to, že se tak hluboce zamýšlela nad návrhy našeho pana zpravodaje a nás také vždy zajímá, jaké jsou názory Evropské komise a co Evropská komise činí. Nicméně musím říci, že mě trochu udivuje ten způsob, protože je to skutečně unikátní. Komise říká, že to bylo na přání parlamentu. Já jako koordinátorka své politické skupiny si nevzpomínám, že bychom někdy hovořili nebo žádali komisi, aby provedla hodnocení dopadů pozměňovacích návrhů nějakého poslance. Já si myslím, že takto to fungovat nemůže. Druhá věc, která se mi jeví býti problematickou, a kterou, kde by se mohla ztratit určitá transparentnost diskusy, je toto. Nejde o to srovnat návrh komise a návrh pana zpravodaje Evropského parlamentu a nebo potom časem tedy srovnat to s návrhem Evropského parlamentu, ale jde o srovnání toho, co bude napsáno ve směrnici na ochranu spotřebitelů a jak se to liší od stávajícího práva. A to je z velké části něco úplně jiného, než co zde navrhuje komise. A proto bychom měli velmi dbát na to, abychom skutečně věděli, o čem zde hovoříme. Takže pokud už se něco takového provádí, tak nejde o to porovnávat návrh komise a návrh zpravodaje, ale měli bychom se podívat, jaký je stávající stav práv eh, spotřebitelů v zemích EU a co se pro naše občany změny, změní, když zrealizujeme to, co žádá pan eh, zpravodaj. A to je něco, na co bychom měli skutečně dbát abych to řekla jasně, není to žádost nebo výzva Evropské komise, aby vypracovala nový dokument protože já bez tak nepředpokládám, že by nás to dovedlo někam dál. Také bych ráda vyjasnila jednu věc. V institucionální spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, tak komise má právo iniciativy, ale legislativní proces činí parlament a rada a tak to by to mělo také zůstat. O obsahu nyní nemohu hovořit, protože jsem dokument objevila na stole teprve dnes ráno, takže se k němu momentálně ještě nemohu vyjádřit, protože ten dokument je předložený anglicky, takže jsem ho nemohla ještě detailně prostudovat. Ráda bych požádala Evropskou komisi, aby nám eh, vysvětlila také to hodnocení, kde je to plus plus nebo mínus, nebo dvě mínus. Já jsem hledala v dokumentu vysvětlivky, ale bohužel jsem ty vysvětlivky nenašla. A tím mi chybí určitý zásadní prvek k tomu, abych eh, zhodnotila dokument Evropské komise. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Jenom bych upozornil, vzpomínám si, že se o tom jednalo v červenci. Já jsem určitě oslovil v dopise paní komisařku Redingovou. Myslím, že jsme se na tom dohodli na schůze koordinátorů. A myslím si, že to mm, diskuse obhacuje, když, e, i když, jak paní Gebartová řekla, samozřejmě tím nějak nebudeme ovlivněni v našich zákonodárských e, pravomocích e, či omezení. Pan Rošfor, děkuji, pane předsedo. Konečně vedeme diskusi o diskusi o metodě. Mám dojem, že u této směrnice je určité prokletí, kdy pokaždé pokaždé musíme nejprve, nejprve diskutujeme o věcech vlastně okrajových nebo určitých předpokladech. Pokusím se nicméně o stručnost. Myslím si, že toto je velice zajímavé téma, velice zajímavá práce. A jako vždy v takových případech je to věc nesmírně užitečná. A je, um, nevím, proč bychom si měli stěžovat na takovouto výměnu stanovisek, výměnu názoru, jak jste uvedl, pane předsedo, bylo to konec konců už před několika měsíci. Eh, ovšem eh, je pravda, že komise je zároveň soudcem i eh, souzenou i jednou ze stran ve sporu. Nemůžeme ji považovat za nestraného účastníka věci. Tím samozřejmě nechci nějak spochybňovat práci úředníků komise, jenom chci říci, že vzhledem k tomu, že komise má vystoupila s tou iniciativou, vystoupila s prvním návrhem textu a potom tedy zpravodaj vystoupil se svojí zprávou s pozměňovacími návrhy, objeví se i další pozměňovací návrhy od jiných eh, osob. A komise tady skutečně je zároveň soudcem i stranou v tom sporu. A eh, možná někde, pokud tam je o plus víc nebo eh, o minus méně, tak někde to je proto, že komise prostě se snaží ospravedlnit svůj původní návrh. A potom omlouvám se, já jsem to dostal také dosti pozdě, ten text. Takže nechci tady zabíhat do detailu, spíše se vyjádřím takto obecně a potom to můžeme vzít po bodě, co to přesně znamená. Já samozřejmě si to co nejdříve takto dohluboka prostuduji. Děkuji, pan Trantifilides, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to nečetl, musím být upřímný, takže se nemohu vyjádřit, ale z toho, co jsem slyšel, se mi zdá, že se tady vlastně porovnává ochrana spotřebitele a její aktuální míra a to, jak by se to pravděpodobně změnilo na základě změňovacích pozměňovacích návrhů a výsledné zprávy. A to si myslím, že ten postup, který, musíme vést, musíme se zabývat těmi pozměňovacími návrhy. Eh, předseda. Ano, komise ve své tabulce jasně říká, kde se domnívá, že naše poznací návrhy zlepší míru ochrany spotřebitele. To je, myslím, důležité východisko, dobrý začátek. Ehm, takže nyní, myslím, můžeme přistoupit eh, k věcné diskusi o poznacích návrzích. Paní Eritová, vy jste chtěla hovořit eh, k tomu dokumentu komise, nebo máte něco přímo k té věci? Ne, dobrá. Eh, takže děkuji kolegové za vaše vystoupení a chci poděkovat komisi za vypracování tohoto dokumentu, tohoto hodnocení. Bude to určitě užitečné eh, pro naši současnou diskusi, kterou vedeme se spravodajem, se stínovými spravodaji. Bude to užitečný příspěvek pro nás. A nyní bych rád dal slovo panu Švábovi, aby tu eh, diskusi otevřel ještě více do široka. Máme zde také zprávu, myslím, vypracovanou pro právní výbor. E, nevím, do jaké míry to chceme tady dnes projednávat, i když vy z toho možná vyvodíte určité závěry, pane zpravodaji. A možná by bylo užitečné pro začátek, kdybyste celému výboru řekl, jaký je aktuální stav e, jednání, poté si vyslechneme také stínové zpravodaje a budeme diskutovat o těch bodech, které potřebujeme nějak posunout dopředu než budeme 9. prosince o celém návrhu hlasovat. Takže poprosím vás, abyste nám sdělil aktuální stav na všech frontách. Děkuji vám, pane předsedo. Možná, že bych začal se studií pána profesora Halse a Reicha, který, kterou vypracovali pro paní kolegyni Volis na základě žádosti výboru pro právní záležitosti. Ona zde s námi dnes bohužel nemůže být. Uh, Nicméně já určitým způsobem sdílím to, co říkala paní Gebhardt, že ta, ten přeskum nemůže vycházet pouze z toho, o čem diskutujeme zde a co navrhovala komise, ale že musíme přihlížet také k aktuálnímu právnímu stavu. Domnívám se, že studie pana profesora Šoltenola a Jensena se části o to již pokusili. Jistě bychom mohli udělat i o něco více. Studie pana profesora Howlse a eh, Reicha pro výbor Jury se vyznačuje tím, že e, vznikla velice rychle a skutečně v zájmu výboru, který si ji vyžádal. Měli bychom se tím inspirovat. Bylo možné získat během několika dní studii od profesorů na téma, kde skutečně ty profesoři mají odborné znalosti. Takže se podařilo tuto studii rychle zadat a to také posunulo výbor Jury projednávání této záležitosti velmi dále. Jsou eh, zde také zajímavé judikáty Evropského soudního dvora ve věci ochrany spotřebitelů. O tom hovoří ze začátku pan Howells, je tam případ Gisbrecht, který jistě bude hrát ještě v kompromisních návrzích a v pozměňovacích návrzích svoji roli. Ale nejlepší by bylo, kdybychom pohovořili o stránce 19 až 22 kdybychom mohli získat takový přehled, protože tam paní kolegyně Gephardt, tam není plus a minus, tam je uvedeno min a max, minimální, maximální. Zde se eh, také podařili eh, páni profesoři, aby eh, určitým způsobem skonfrontoval zprávu paní Volis a mojí, aby se podívali na to, kde je, kde je navrhována úplná harmonizace a kde minimální na harmonizace. To sice nezohledňuje pozměňovací návrhy stínových zpravodajů, nicméně chci také poukázat na to, že můj návrh zprávy už od začátku navrhoval smíšený postup. A domnívám se tedy, že principiálně jdeme stejným směrem. Je přibližně 1600 pozměňovacích návrhů výboru IMCO v angličtině, které jsem pročetl. Německá verze vznikla teprve tento týden, bohužel jsem ji nemohl překontrolovat na chyby, ale i prohlédnutí pozměňovacích návrhů poukazuje na to, že principiálně eh, lidé ze všech politických skupin směřují stejným směrem. Ta studie kromě toho také ukazuje, že oba výbory mají dobrý základ pro společný postoj a že tento eh, smíšený postoj je dobře sdílen. Já bych rád poukázal na článek 5 a já bych eh, chtěl tímto popřát kolegovi Strignisovi z eh, sekretariátu, aby se brzy uzdravil. Tak u článku 5, tam studie pana profesora Reicha říká, že pokud tak, jako já navrhuji, tomu bude tak, že provedeme vynětí celé řady služeb, kde na základě minimální harmonizace členských států v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti zboží a služeb, když to budeme moci utvářet tak, že jinak ty informační povinnosti v této věci bude možné sjednotit, tak to by byl docela dobrý závěr. Protože komise ve své analýze dopadu konstatuje, že sloučení kapitoly 2 a 3 znamená pokrok pro vnitřní trh, ale také zvýší ochranu spotřebitelů, tak jak to navrhuji já. Takže to je z mé strany vše k těm dvěma studiím. A dovolte mi ještě e, zaujmout stanovisko k zahájené diskusi na úrovni stínových zpravodajů, aby byli všichni informováni a Potom bych také řekl něco k dalšímu časovému harmonogramu. Stínoví zpravodajové eh, se setkali se mnou před dvěma týdny Tehdy bohužel eh, diskuse o kompromisních návrzích k definicím článku 2 nebyla možná, protože ještě nebyly k dispozici překlady. Většina pozměňovacích návrhů byla k dispozici pouze anglicky a my jsme se dohodli, že se na to podíváme později a také jsme si dohodli časový harmonogram, který vám záhy představím. 23. listopadu příští úterý ve Štrasburku se sejdeme a zahájíme práci na kapitole 4, protože tam se podíváme na možnost nalezení eh, kompromisu v oblasti řešení sporů. Stínoví zpravodajové se setkali poprvé tento týden a začali připravovat toto téma a zdá se, že je zde skutečně reálná šance, že nalezneme kompromis. Byť eh, poslanci, poslankyně stínoví zpravodajové zde mají poslední slovo. Největší problémy v kapitole číslo 4 jsou článek 26, takzvaná hierarchie opravných prostředků a 28, záruka a obrácené důkazní břemeno. Článek 22, dodávka v oblasti souladu se smlouvou a otázky další v kapitoli 4. Tam vlastně ani není tolik pozměňovacích návrhů a ty, které tam jsou, ty lze svým způsobem sloučit. V e, článku 22 zda zavést e, určitou povinnou lhůtu tu, když nebylo zboží řádně dodáno, tak jak je to v některých členských státech možné, a že bychom tedy nechali minimální harmonizaci a státy by mohly eventuálně jít nad tento rámec, anebo zde máme jít cestou úplné harmonizace a tato lhůta by odpadla. Takže vidíme, že je zde řada možností, ale na řadě míst se musíme rozhodnout, zda chceme jít cestou sjednocení, harmonizace, anebo zda chceme nechat volnou ruku členským státům, ale pokud tomu tak bude, tak zachovat alespoň tu stávající úroveň. A potom článek 26, hierarchie. Tam jsou určité problémy, ale rýsuje se už určitý kompromis. Je to otázka, zda ponecháme členským státům, aby eh, zavedli hierarchii opravných prostředků, anebo zda tuto hierarchii zrušíme. Zdá se, že většina se domnívá, že máme nalézt e, řešení, které bude založené na aktuálním právním stavu a tak bychom mohli nalézt kompromis pro ty, kdo chtějí jít tou cestou minimální harmonizace. Členské státy si zachovají svá práva a bude to mít širokou podporu zde. Článek 28. Tam je skutečně velice bohatý vějíř. Je to mimo jiné kvůli tomu, že v členských státech je celá řada eh, práv eh, v souvislosti s obracením důkazního břemene a podobně. Když se podíváme na ty, kdo chtějí plnou harmonizaci a podporují to prostřednictvím Eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů, tak bychom mohli mít tříletou záruku a rok na obrácení důkazního břemene. Ale já ještě nevím, zda toto skutečně nalezne většinu. U těch, kdo si přejí plnou harmonizaci, by toto asi byla určitá možná cesta. My jsme se shodli na tom, že rozhodně nechceme snížit míru ochrany spotřebitele v členských státech. A to by mohlo vést k tomu, že například ve Finsku nebo v jiných členských státech by se právě míra ochrany spotřebitele snížit musela. V Německu by to problém nebyl, protože služby ve stavebnictví v Německu mají pětiletou záruku, co se týče stavby pronájmu, tak to už je vyňaté, takže by se tato směrnice na ně stejně nevztahovala. Přesto zde zůstává ještě dlouhá příloha a ti, kdo si přejí minimální harmonizaci, by si ponechali a případně si přejí i zvýšit e, úroveň. Kompromis by možná mohl být takový, že bychom řekli, zachováme tu úroveň, kterou máme dnes. Ale to je ještě věc, kterou budeme detailně projednávat 23.11. na setkání stínových zpravodajů. Jaký je vývoj v radě? Byl bych rád, kdyby se k tomu i nyní vyjádřil zástupce rady, ale zdá se, že tam se to vyvíjí pozitivně. Harmonogram vypadá tak, že my se sejdeme 23.11. v 9 hodin, potom 1.12. a 7.12. Bohužel zde vyplynul jedna téma, které je dosti problematické. Původně jsme se chtěli sejít 24.11. odpoledne možná. Myslím si, že potřebujeme také hodně času na diskusi, ale sekretariat nás požádal, abychom to, to místo uvolnili pro Single Market Act. A to je pro mě dilema, protože samozřejmě mi leží na srdci, aby také postupovali eh, jiné oblasti činnosti ku předu. Na druhou stranu my potřebujeme i čas pro projednání této směrnice a docela by mě tedy zajímalo, jaký je názor kolegyň a kolegů, abychom tento slot přesunuli ze 24. na 23. Eh, protože kolegové také jsou koordinátoři, takže eh, jistě pochopí toto dilema. Takže to je z mé strany vše, těším se na diskusi. Děkuji. Navrhuji, abychom probrali harmonogram mimo tuto schůzi, mezi námi ale chápu to, co říkáte. Teď, co se týče té zprávy, kterou jste zmínil, tak tabulka na straně 19 až 23 je poměrně užitečná, protože vám ukáže, jak vypadají věci ve srovnání naší zprávy a zprávy právního výboru. A myslím, že bude také zajímavé, do jaké míry budou ochotni stínoví zpravodajové do, této, do této tabulky přispívat svými poznámkami. Uvidíme, jaká témata jsou potom klíčová a jaká jsou sporná. Tolik tedy za mě jako za předsedu. Nyní dám slovo všem stínovým zpravodajům a následně otevřu rozpravu. Začneme u paní Gebhardt, potom pana Rošfora. Nevím, kdo bude za zelené mluvit. Pan Bělan je tady také a pan Trentifilides je tady také, takže si uděláme kolečko nových zpravodajů a potom, pokud chce někdo z jiných členů či členek se vyjádřit, tak bude mít možnost. Paní Gebhardt, prosím. Já taky Děkuji vám, pane předsedo. Já také nebudu hovořit za zelené, stejně jako za ně nehovoří pan Rochefort. Chtěla bych říct, že paní Turunen již od začátku signalizovala, že zde nemůže být, protože má ve své zemi důležitou akci, takže to bychom měli připomenout. Já nebudu hovořit o těch jednotlivých studiích, ale ráda bych navázala na to, o čem hovořil pan Rošfor. Jde o to, abychom se skutečně podívali na vlastní obsah. Jinak se totiž neposuneme dále a pokud chceme dodržet náš harmonogram, který je skutečně velice napjatý, tak už je na čase, abychom se skutečně dali do díla. Takže nebudu komentovat studie a podobně, ale řeknu vám, co naše politická skupina, jaké předložila pozměňovací návrhy a proč. Na jedné straně bylo od začátku jasné, že my si nepřejeme plnou harmonizaci, tak jak ji navrhovala komise, ale že sledujeme takový smíšený přístup. U článku 4 jsme ovšem předložili pozměňovací návrh, který má sloužit jako základ diskuse. Ehm, týká se to minimální harmonizace, abychom jasně řekli, jaká jsou minimální práva, která zde musí být pro evropské občany, abychom viděli, kterým směrem vůbec jdeme. A i v naší skupině ještě panuje potřeba prodiskutovat, kde je vůbec možné akceptovat eventuální plnou harmonizaci. Eh, rozhodně to nejde tak daleko, jak si přeje komise a nebo co navrhoval pan Šváb za svoji skupinu. Pro nás sociální demokraty a demokraty je v první řadě důležité téma práv spotřebitelů a tam už je první bod, kde eh, si nejsme zajedno, protože ta směrnice se jmenuje směrnice o ochraně spotřebitelů a když se tak jmenuje, tak ta ochrana spotřebitelů v ní musí být a nejde o vnitřní trh, protože jinak by se ta směrnice musela jmenovat směrnice o právech spotřebitelů a vnitřním trhu, takže to zde chce jasně říci. Um, my nemůžeme dělat z našich občanů hlupáky a říci, my vlastně vytváříme směrnici o ochraně spotřebitelů, ale její cíl je vlastně úplně jiný. Na, pomocí našich pozměňovacích návrhů chceme rozšířit práva spotřebitelů, která už v členských státech existují a není možné ze dne na den provést plnou harmonizaci. Ta harmonizace může postupovat pouze krok za krokem. To jsme zde v parlamentu sledovali už posledních 20 let. Vydávali jsme se touto cestou komise také. A já bych chtěla jasně říci, že i na základě podkladů, které jsem obdržela od zástupců malých a středních podniků, že právě v těchto podkladech se také objevuje, že pro ně je důležité, aby ve smluvním právu nenašla, nenastala najednou nějaká absolutní změna. Protože oni se v tom potom nevyznají, takže nemusíme myslet pouze na spotřebitele, ale i e, malí podnikatelé chtějí mít určité zachování stávajícího stavu a nechtějí překopat všechno od základů tak jak je to spojené s návrhy komise a pana Švába. Nyní budu hovořit o jednotlivých kapitolách. Kapitola číslo jedna. Tam si my jako politická skupina ještě můžeme nejlépe představit plnou harmonizaci, protože v oblasti definice je skutečně smysluplné mít shodné definice, co se týče definice spotřebitel, podnikatel zboží a tak dále. Je dobré mít přesnou definici a zabránit právní nejistotě. E, studie profesora Schultenelte také jasně ukázala, že členské státy nejsou nucené plně převzít tu plnou harmonizaci, že to mohou také rozšířit, když je to smysluplné. A to jsme se snažili také reflektovat v našich pozměňovacích návrzích. U druhé kapitoly tam kritizujeme návrh komise, že směrnice téměř neobsahuje prvky, které by byly orientované na budoucnost. Nové technologie, digitální produkty byly ponechány stranou. A úplně se zapomnělo na to, že na trh přichází nové produkty a my jsme promarnili šanci je zde zahrnout. A to právě v oblasti, kde je zatím relativně málo pravidel v členských státech, tak tady by bývala byla možnost říct si, ano, tady vytvoříme společné právo, které bude stejně platit ve všech členských státech, protože tady bychom neměnili něco, co už je dávno zaběhané. Ale to je šance, kterou eh, Evropská komise promarnila a my se snažíme toto téma v této do této oblasti opět vrátit. Také sem patří definice zboží, a my bychom tam chtěli zahrnout právě i digitální produkty, aby bylo jasněji touto směrnicí pokryté také například obchodování se softwarem a kupní právo v této oblasti. Já už jsem to také sama zažila. Eh, na internetu si objednám software, domnívám se, že si ho kupuji u německého podnikatele a když mi potom eh, odejde, odejdou peníze z účtu, tak jsou mi odečteny i peníze za tra- eh, zahraniční transakci, i když to pro mě z začátku vůbec nebylo zjevné. Domnívala jsem se, že nakupuji v Německu, ale ten smluvní partner sídlil Eh, ve Velké Británii. Takže to jsou věci, které třeba vyjasnit. Článek 4, o tom už nebudu hovořit, ten je jasný. Kapitola 2, informování spotřebitelů. My jsme skeptičtí vůči slučování kapitoly 2 a 3, protože kapitola číslo 2 by se neměla týkat pouze prodeje na dálku a mimo obchodní prostory a měla by se vztahovat na všechny oblasti. Domníváme se, že to zde nemůžeme omezit a vyjmout části spotřebitelského práva tím, že sloučíme kapitolu 2 a 3. To je velmi problematické. Článek 5. Informační povinnost. Tam jsme proto, abychom měli co nejširší utváření informační povinnosti aniž bychom omezili flexibilitu jednotlivých členských států. Aniž bychom třeba přivírali dveře určitým možnostem, které se v některých státech rysují. Takže zde volíme smíšený e, postoj. Tak, jak je to e, v našem návrhu. Potom právo odstoupení od smlouvy. Tento proces chceme zlepšit a celou tuto kapitolu, no, celou tuto část kapitoly 2 protože nejde jenom o to, že je možné odstoupit od smlouvy, ale jde o to také se podívat na ten obsah toho odstoupení. To znamená, jakým způsobem, jaké jsou tam lhůty, Eh, jaké jsou s tím spojené náklady. I to jsou záležitosti, které musíme nějakým způsobem upravit. Momentálně je to velice nejasné. A také je tu otázka možnosti žalob a otázka hromadných žalob. Dále je pro nás velice důležité, že důkazní břemeno zůstane u obchodníka a nebude převedené na spotřebitele. Je to něco, co je běžné například v Německu, takováto úprava, o které jsem hovořila. Potom tady e, právo odstoupení od smlouvy, bez, e, která byla uzavřena mimo obchodní e, prostory nebo na dálku. Tam je celá řada technických témat a my jsme přemýšleli o tom, jak k tomu přistupovat. Tak my jsme předložili pozměňovací návrhy, které jsou založené na minimální harmonizaci ale ještě uvidíme, jak budeme postupovat dále. E, potom jedna věc, která mi velmi ležela na srdci, je to, že v mnoha případech e, nejsou jasné důsledky plné harmonizaci, protože zde by se příliš zacházelo, e, zasahovalo do smluvního práva členských států a já nevím, jaké by byly dopady na členské státy. Já mám i problém detailně pochopit dopady na německé právo a jak to mám tady pochopit u dopadech na práva 27 členských států. Takže zde bychom měli být skutečně opatrní. Abych to zkrátila, u kapitoly 4 ostatní práva spotřebitele eh, v souvislosti s kupní smlouvou tam je pro nás plná harmonizace naprosto vyloučená. Soukromé právo v jednotlivých členských státech je příliš odlišné a není možné ho narychlo unifikovat. To prostě nejde. Co je pro nás důležité, je možnost svobodné volby, možnost volby způsobu platby, který by nezahrnoval žádné dodatečné náklady a také to, že si může eh, spotřebitel zvolit způsob zpětného proplacení. To je něco, co ještě musíme v této oblasti více propracovat. Kapitola 5 eh, práva spotřebitelů v souvislosti s ustanovením smluv. Pokud je to vůbec naší kompetenci, tak můžu říct že tady je plná harmonizace vyloučená, ale to je asi obecný názor v tomto výboru, takže alespoň na tomto bude panovat schoda, což je dobré. A kapitola 6 všeobecné podmínky, tak tam my neakceptujeme postup Evropské komise. My nechceme, aby příloha 2 a 3 byly takové, že je může pozměňovat pouze komise. Zde je ve hře příliš mnoho práv spotřebitelů. A to bych si skutečně přála, aby o tom spolu rozhodoval Evropský parlament. Tak to byl první takový letmý přehled eh, přibližně 120 pozměňovacích návrhů, které jsem předložila jménem naší politické skupiny. Potom je, jsou zde i jiné pozměňovací návrhy z mé skupiny, ale jdou tímto směrem, takže nyní jste informováni o názoru naší politické skupiny. Závěrem, abych to schrnula, my vycházíme z toho, že přístup minimální harmonizace tak jak se běžně používal dosud, je ten správný přístup. A to nejenom proto, že je různá míra ochrany spotřebitelů v jednotlivých členských zemích a není možné to házet do jednoho pytle, ale také při respektování práv malých a středních podniků, pro které není vhodné, aby eh, najednou se jim naprosto změnilo smluvní právo protože by pak museli kompletně přepracovat všechno, co souvisí s jejich domácím smluvním právem a to by pro ně byla obrovská zátěž, na rozdíl od eh, velkých podniků, kterým by se samozřejmě líbila úplná harmonizace, protože by pro ně potom bylo mnohem snažší, mnohem snažší, aby se pohybovali po Evropské unii. Takže to je z mojí strany vše. Děkuji. Ah, Také děkuji za to, že jste zcela jasně řekla, kde je podle vašich názorů problém a také, že jste to porovnala se zprávou právního výboru. Budeme muset si trochu pospíšit, protože v půl jedenácté přijde pan Tajany, budeme mít i další schůze s stínových zpravodajů, byť chápu, že, to chce, že chcete své názory zmínit přímo tady na schůzi. Chci tedy dát slovo všem, ale čím déle budete hovořit, tak tím menší prostor budeme mít pro další členy, členky výboru, kteří chtějí vystoupit a jich několik. Takže vás poprosím, abyste hovořili stručně, pokud je to možné. Pan Rošfor. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o co možná největší stručnost. Možná bych nejprve začal nejprve eh, komentářem ke zprávě eh, pánu profesora Ovelse a Rajše, Rajcha. Jak jste říkal, ta srovnávací tabulka na stránkách 19 až 22 eh, prezentuje synteticky výhody a chci se také, nebo vrací nás také k tomu tématu, kolem kterého se točíme od začátku. Eh, v podstatě se stále znovu vracíme k této otázce eh, minimální versus maximální harmonizace. Nakonec, když si přečteme tu zprávu, obou profesorů, vidíme, že eh, eh, u zprávy paní Volisové je více minimální harmonizace, u zprávy pana Švába je větší, více zastoupena maximální harmonizace. Já stojím tak někde mezi těmi dvěma pojetími, někdy eh, mám blíže k tomu co navrhuje Dana Wallis, kde zužuje eh, působnost, pole působnosti maximální harmonizace, ale eh, zároveň eh, si myslím, že je důležité ji zachovat tam, kde je to nutné, tu maximální harmonizaci. A myslím, že postupně se blížíme situaci, kdy smíšená harmonizace v kterou máme dnes, takže vlastně za této situace nakonec zvolíme maximální harmonizaci Eh, tam, kde to bude nejvýhodnější, což není vůbec eh, špatné rozhodnutí. Eh, výhodou maximální harmonizace je umožnit další rozvoj jednotného vnitřního trhu, aniž bychom ohrozili práva spotřebitelů. A myslím si, že konec konců důležité zmínit tyto základní otázky. Nicméně třeba ještě stanovit, že tady není žádný rozpor mezi ochranou práv spotřebitele a dynamikou hospodářství o tom se musíme přesvědčit. Eh, například v mé zemi je možná snažší se o tom přesvědčit, protože nakonec v rámci EU je Francie zemí, která je příznačná zároveň tím, že má velice vysokou míru ochrany spotřebitele eh, a zároveň také eh, velkou dynamiku spotřeby. Někdy nám dokonce naši sousedé vyčítají, že naše ekonomika je příliš tažena spotřebou a nedostatečně tažena jinými faktory růstu. V každém případě tedy my ukazujeme ve Francii, že je možné zároveň být zemí, kde existuje vysoká dynamika spotřeby eh, návstory, hluboké krizi a poklesu důvěry spotřebitelů a zároveň je možné zaručit vysokou míru spotřeb, eh, ochrany spotřebitele. Eh, spotřebitelé tedy provádějí nákup zboží při velké míře jistoty. A jsou některé ekonomiky, kde e, práva spotřebitele zaostávají, kde sice je možné tam e, hodně e, a kde spotřebitelé mohou hodně nakupovat, protože aniž by jim byla zaručena stejně, stejně důkladná práva, protože ještě musí dohnat jaksi ten trošku sklus ve spotřebě. A někde je to mnohem složitější. A vidíme také nové sektory spotřeby, jako digitální prostředí, internet a podobně, kde Eh, rozhodně eh, ta rozhodnutí spotřebitele eh, nejsou nezávislá na míře ochrany jejich práv. Ve Francii se například vede diskuse o transpozici v oblasti trhu s elektřinou, kde spotřebitel váhá s přijetím nabídek jiných operátorů, pokud nemá jistotu, pokud nemá důvěru. A ve Francii například 96% spotřebitelů stále zůstává u svého původního dodavatele elektřiny, tedy u toho státního podniku. Ehm, nicméně, pane předsedo, eh, chci vás ujistit, že nebudu eh, se vyslovovat k pozměňovacím návrhům, které jsem eh, předložil já sám, nebo kolegové odjednout jejich 1600, hm, my jsme předložili asi stovku, takže já vám ušetřím čas a řeknu vám jen to hlavní chci říci, že příští úterý tedy začneme pracovat na kompromisních návrzích, které navrhl zpravodaj u kapitoly číslo 4. A priori chci říci, že tyto kompromisní návrhy jsou dobrým základem. To neznamená, že se dohodneme úplně na všem, ale já v každém případě děkuji zpravodaji za značnou práci, značné úsilí, které tomu věnoval, vypracování těchto kompromisů. A No, uvidíme, kam až se budeme moci shodnout. Možná zjistíme, a Andreas možná tak trošku naschvál začal kapitolu číslo 4, možná zjistíme, že to je jak se ta ústřední kapitola, kde je třeba vést tu principiální diskusi ohledně minimální versus maximální harmonizace. Slyšeli jsme Evelyn, co si myslí o maximální harmonizaci. Já sám Eh, si říkám, že bychom snad možná mohli přece jenom zachovat tu maximální eh, harmonizaci u věcí, jako je dodání zboží, jako je převod rizika, jako je konformita smluv, ale, ale myslím si, že například právě u kapitoly 4, ten asi nejstrategičtější článek je článek 26, který eh, se týká nápravy v případě rozporu se smlouvou. A tady se domnívám, že maximální harmonizace je nemožná, že musíme jít cestou minimální harmonizace a Kromě toho eh, budeme o tom ještě diskutovat se zpravodajem. Já nejsem pro nějakou hierarchii eh, hierarchii eh, stížností či reklamací. Jsou země, kde má spotřebitel naprostou svobodu volby, žádat opravu nebo vrácení zboží či peněz podle povahy té závady. Případně. A já si myslím, že pokud bychom toto spochybňovali, tak to by bylo dosti, dosti vážný zásah do ochrany spotřebitele. Ale o tom ještě budeme diskutovat a jednat. Eh, ale, eh, protože už tady bylo zmiňováno, eh, já jsem velice proto, abychom sloučili kapitoly 2 a 3, a to z důvodu zásadního politického. Totiž já preferuji, aby tato směrnice zacházela co nejdále v, tom, v nějakém omezeném poli, než aby byla povrchní na velice širokém poli působnosti. Pokud bychom sloučili kapitoly 2 a 3, tak Eh, soustředíme, jak se zaměříme na ten eh, prodej na dálku, na prodej mimo obchodní prostory. A to si myslím, že jsou ty nejnosnější sektory, pokud jde o zlokonalení jednotného vnitřního trhu. A proto si myslím, že u předsmluvních informací je tam třeba mít menší působnost, menší pole působnosti. Eh, pokud sloučíme obojí, tak nebudeme hovořit o předsmluvních informacích, zejména u, u, u koupí v obchodních prostorách, ale mělo by to tu výhodu, Eh, respektive měla by to výhodu, která je mnohem více strategické povahy, eh, protože bychom eh, postoupili dále v té oblasti, kterou potřebujeme nejvíce. Tady jde o nové typy obchodních smluv a ten prodej na dálku. A k tomu všemu se budeme ještě věnovat, budeme o tom diskutovat, jednat. Pokud vím, začneme tedy kompromisními návrhy u kapitoly 4 a tím se vracíme vlastně už k tomu úplně prvnímu kompromisnímu návrhu. Souhlasím, to by bylo velmi dobré. Paní Rule? Omlouvám se, ale paní Turin mi neřekla, že tady nebude, takže já jsem se nepřipravila. Ona se velmi aktivně účastní schůzi stínových zpravodajů. Dobrá, tak v tom případě pan Bělan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že tuto směrnice je velmi komplikovaný dokument a, eh, a bude na ní záviset úroveň ochrany spotřebitelů v jednotlivých členských státech, takže následně emoce, které vyvolává, jsou srozumitelné. My jsme předložili skoro 1600 pozměňovacích návrhů a to myslím, že jasně ukazuje na rozdílnost pozic, které zaujímáme k tomuto textu navrhovanému navrhovaném komisí. A když máme tolik pozměňovacích návrhů, tak je otázka, jestli vůbec je možné se nějak dohodnout. Je jasné, z jasných důvodů všechny pozměňovací návrhy nebyly přeloženy do všech jazyků, takže máme trochu těžší situaci s analýzou textu a mám pocit, že dnes rozhodně neprobereme všechny tyto změny. Konec konců na to máme schůze stínových zpravodajů. Takže bych se chtěl soustředit jenom na nejdůležitější aspekty. Co se týče formy této směrnice, tak se obávám, že myšlenka sloučit druhou a třetí kapitolu a tím pádem vyškrtnout článek 5 v původní verzi, tedy obecné informační požadavky, by vedlo ke ztrátě horizontální povahy směrnice podle verze komise totiž reguluje základní informační požadavky v kupních smlouvách. Teď, co se týče harmonizace, tak ECR podporuje pragmatický postup, tedy smíšenou harmonizaci. Ale proto budeme muset přistupovat k těmto záležitostem prakticky. Jak už bylo řečeno, bude se třeba zabývat každým článkem, minimálně tedy těmi nejdůležitějšími individuálně a pak se dohodnout na tom, kde se dohodneme na úplné harmonizaci a kde se na tom nedohodneme. A potom teprve se můžeme domluvit o minimální úrovni ochrany, kterou chceme spotřebitelům garantovat. Teď, co se týče jednotlivých kapitol a článků. Největší problém mi působí kapitola 4 články 26 a 28, jak si dovedete představit. Co se článku 26 týče, eh, tak v eh, verzi, kterou předkládá Evropská komise a bohužel i zpravodajka, eh, nemůžeme jako skupina akceptovat, protože by došlo ke snížení stávajících standardů. V tuto chvíli v Polsku i v jiných členských státech má spotřebitel právo rozhodnout se, jestli dojde k opravě, výměně anebo refundaci. Řada pozměňovacích návrhů by změnila směr textu a já doufám, že se nám podaří dopracovat ke společnému postoji. Teď, co se týče článku 28, eh, tedy odpovědnost obchodníka za nedodržení, tak já jsem předložil pozměňovací návrh. Jehož cílem by bylo, dvouleté, dvouleté období to, této odpovědnosti rozšířit na 6, protože dva roky nestačí, především pokud se jedná o komplikované produkty typu uh, topenářských systémů a uh, nebo uh, mrazovzdorné výrobky, uh, jako třeba kachličky. Myslím si, že toto období by mělo být odvislé od povahy zboží. Uh, totež by mělo platit i pro výměné části. Možná by to eliminovalo stávající praxi, kterou často výrobci používají. Že eh, tedy výměné části a součástky potom mají nižší jakost. Teď, co se týče 28 pětky, tamto období by také mělo být prodlouženo, protože po šesti měsících se mění ta, eh, to, to břímě a velké sítě to používají v neprospěch spotřebitelů. Často po uplynutí šesti měsíců neuznají reklamace leda, že by spotřebitel byl schopen dokázat, že ta leda už existovala dříve. Pane předsedo, já vím, že nemáme příliš mnoho času, takže jenom takto stručně a obecně děkuji. Uh, děkuji mnohokrát, pane Bělané. Myslím, že to bylo velmi užitečné vystoupení a teď, co se týče kapitoly 2 a 3 a jejich sloučení, tak uh, zjevně paní zpravodajka se bude muset s touto otázkou vyrovnat protože to bude mít dopad případně na hlasování. Myslím, že paní zpravodajka mě teď neslyšela, ale co se dá dělat. Pan Trantefilides, prosím. Pan Trantefilides, prosím. Εμείς κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο επιδιώκουμε βγαίνει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když se dívám na pozměňovací návrhy, tak mám pocit, že jimi probíhá takových pět červených nití. Nejprve se podívejme na oblast informací. Tady se soustředujeme na cenu a pochopitelně, že pro spotřebitele je nezbytné vědět, jaká bude konečná cena, včetně všech dalších poplatků, které mohou být k ní doučtovány k ty základní ceně účtovány. Teď, co se týče práva odstoupení od smlouvy, tak tady navrhujeme prodloužení lhůty, tak, aby to odpovídalo lhůtě, v rámci které musí obchodník nahradit zboží, pakliže neodpovídá popisu. Pakliže obchodník neposkytne dostatečné informace o právo odstoupit od smlouvy a vrátit výrobek, tak musíme zajistit, aby to období bylo v podstatě nekonečné. Protože vrátit produkt by mělo být právem. Teď eh, jakékoliv výjimky od tohoto práva budou muset být opodstatněné. A obchodník bude muset nést břemeno. Teď za další. Co se týče opatření, které má k dispozici spotřebitel, třeba výměnu, tak potom spotřebitel by měl možnost si vybrat z těchto opatření, které má dispozici to, které mu vyhovuje. A spotřebitel by neměl být nucen obchodníkem vybrat si jeden, jednu nápravu, třeba že musí být zboží vyměněno a nikoli napraveno opraveno. Pokud spotřebitel přijme výrobek, který není v souladu, tak to je další a, problém, kterým se musíme zabývat a musíme ho hlavně definovat, tak aby následně mohl spotřebitel odstupovat od smlouvy. Co se služeb týče, tak Bohužel řečník čte šíleně rychle a uh, tlumočení <laughs> přestává, přestává fungovat. Tlumočníci mě požádali, abyste trošičku přestal číst rychle. Tak, já to přečtu pomalu teďka, ten poslední bod. Co se týče právních požadavků a toho dvouletého období, tak tam bychom to chtěli mít nějak omezeno. Členské státy musí splnit tento požadavek, který je dvouletý. Dobrá, děkuji. Nestačí to rychle přečíst, bylo by dobré, aby tomu také bylo rozumět. Tak, teď máme čtvrt hodiny na zbytek diskuse, protože nechci příliš ubírat eh, o čas pana komisaře. Takže pan Šváb, potom komise, rada, jestli se chtějí vyjádřit. Pro tuto chvíli mám paní Rojtovou, pana Žuvana, pana Van de Kampa a paní Suli. Chce ještě někdo se přihlásit o slovo? Pan de Grups, pardon. Chcete také? A pan Krojcman, dobrá. Tak co s tím? Poprosím vás, abyste každý vystoupili maximálně po dobu dvou minut. A paní Kraca také. Mhm. Tak v tom případě rozhodně dvě minuty. a budeme tady mít stopky, abyste viděli, jak dlouho vystupujete. Začneme s paní Rojtovou. Eh, děkuji. Eh, já vítám to, že eh, dojde k dohodě, že informace by měly být plně harmonizovány. Upozorní zejména na oblast digitálního obsahu. Tady považuji za klíčové, aby existovaly transparentní informace o interoperabilitě toho digitálního zboží, aby například Eh, prostě uživatel věděl, jestli software na synchronizaci bude nebo nebude fungovat, fungovat ve Windows XP a podobně. Eh, protože je málo času, tak to bohužel nemohu zdůvodnit lépe a vysvětlit. Eh, myslím si, že další kapitolou je přenášení odpovědnosti za opravy, výměnu zboží a náhradní díly nejenom na prodejce, jak je to dnes, ale i na výrobce, což je klíčové. Udělali jsme to i v případě hraček a dalších směrnic. Eh, jsem přesvědčená, že v té definice zboží musí být samozřejmě přesně a správně definováno i definice digitálního zboží a i zboží stahovaného přes internet. Eh, naopak se domnívám, že možnost stánku na tržišti letrhu by neměly být v té definici provozoven tak, aby tam byla přísnější pravidla na ochranu spotřebitelů. Není víc času, je mi to děsně. Ne, ještě mám půl minuty. Tak já už toho radši nechám, když není tolik času. Já to mám hodně, já mám 60 pozměňovacích návrhů. Blahopřeji panu zpravodaji k tomu, že těch 6 tisíc pozměňovacích návrhů dá dohromady. Jsem připravená najít nějaké kompromisní řešení. Děkuji. Děkuji za velkou stručnost a jasnost. Doufám, že ostatní půjdou vaším příkladem. Pan Živán je další. A ten ještě není připraven zjevně, nebo ano? Dvě minutky na nějakých několik desítek poznacích návrhů, ale ano, jsem připraven, pane předsedo. No, globálně za to. V ideálním světě eh, bychom chtěli maximální harmonizaci u všeho, protože to by usnadnilo fungování jednotného vnitřního trhu, zaručilo by to eh, míru ochrany spotřebitele, eh, která by byla nejlepší možná, nebo by byla nejvyšší ale není to možné, protože nežijeme v ideálním světě. Je třeba tady se klást otázku, zda půjdeme, respektive kde zavedeme minimální eh, harmonizace, kde maximální a o minimální si také klást otázku, co budeme dělat v příštích pěti, deseti, dvaceti letech. Eh, to jest eh, u těch států či oblastí, kde eh, budeme uplatňovat minimální harmonizaci, budeme žádat aby se postupně ta ochrana spotřebitele zvyšovala v nějakém časovém rámci, tak abychom eh, za určitý počet let se mohli dobrat maximální harmonizace a abychom dosáhli optimální ochrany spotřebitele. Eh, učiním tři připomínky ke třem věcem z těch 1600 poznacích návrhů. Ve Francii máme takové rčení, které v zásadě je o tom, že Eh, více nikdy neškodí, ale přece jenom zvládnout tolik poznacích návrhů je určitá výzva. Pokud je nejprve o lhutu k odstoupení od smlouvy, já si myslím, že je potřeba tam zachovat eh, určité eh, období u smluv sjednaných při podobním prodeji, protože tam je spotřebitel v jiné situaci, zejména to platí pro nezranitelné vrstvy obyvatelstva. To si myslím, že budete se mnou souhlasit. Eh, dále hierarchie eh, těch eh, náprav, to si myslím, že tady také bude možné se dobrá dohody. Mám na mysli například poznací návrhy číslo 12 a 99 pana Švaba, které podle mého otevírají cestu k dohodě, případně s rozdělením do několika částí, když některé části budou případně komposit problém. A dále Eh, je to tak složitá věc, že se možná eh, některé věci přešel, ale všiml jsem si například kategorie eh, řemeslníků, kteří vyrábějí zboží na míru. Například takový truhlář, který vám vyrobí na míru stůl nebo židle a bude na to potřebovat víc, více do měsíců, protože to vyrábí sám ve své dílně. Já nevím, zda ta zpráva obsahuje něco, co by se týkalo i této menšinové kategorie zboží, nicméně přece jenom kategorie, která se vyskytuje na vnitřním trhu, ne na tom vnitřním trhu tak aby tito řemeslníci nebyli nepříznivě dočeni, eh, dočeni ustanoveními, která jsou šita na míru spíše eh, sériové výrobě. Tolik ode mne. Děkuji. Děkuji za eh, tyto důležité body. Není pan Van de Kamp. Děkuji, pane předsedu. Domnívám se, že pan zpravodaj Andreas Špáb, ale i stínoví zpravodajové velice jasně načrtli, na jakém politickém hracím poli se nacházíme. Vzhledem k časové tísni už to nebudu opakovat ani rozebírat do detailu. Rád bych upozornil na pozměňovací návrh 1324 a 1362, které jsou v té slavné kapitole 4. A to napětí mezi minimální harmonizací a maximální harmonizací tyto dva pozměňovací návrhy jasně vyjadřují. Paní Gebhardt už o tom hovořila. My jako členové Evropského parlamentu máme určitý úkol, abychom posunuli touto směrnicí práva a ochranu spotřebitelů v Evropě kupředu. Takže nemůžeme zůstat přešlapovat na místě tam, kde můžeme dosáhnout společně maximální harmonizace, měli bychom to udělat. 1324 se týká také trvalý, zboží trvalého charakteru, například eh, vybavení domů eh, nebo nábytek. Tam není možné, aby po dvou letech se na ně přestala vztahovat záruka. A 1362 tam se snažím o maximální harmonizaci Eh, v, tomto, v této komplikované situaci. Tak, stihl jsem to za minutu 32. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Van de Kampe. To je skvělý příklad. Nyní paní Suli. Ano, děkuji, pane předsedo. Tak velice stručně. Já chci poblahopřát Andreasovi k jeho práci za to, jak byl eh, schopen postupně přizpůsobovat Eh, svoji zprávu názorům ostatním. Eh, my jsme konkrétně předložili s kolegy poznací návrhy, které jdou eh, ve směru samozřejmě ochrany spotřebitele. Především se to týká možnosti volby trvalých médií, protože starší občané často preferují stále věci na papíře. Dále pokud je o dodací lhuty, domníváme se, že je možné aby se ode, odběratel s dodavatelem eh, dohodli na zkrácené dodací lhutě 30 dnů a to by také neměl být problém. A pokud je o překážky přeshraničního obchodování, myslím si, že eh, není třeba zbytečně zatěžovat naše malé a střední podniky, které představují bohatství pro Evropu. Eh, samozřejmě eh, spotřebitel eh, potřebuje mít bohatou, diverzifikovanou nabídku a proto bychom neměli zvyšovat zbytečně zátěž v oblasti předsmluvních informací, které malé středně velké podniky nejsou schopny zajišťovat, na rozdíl od velkých podniků. Dále jsem předložila poznací návrh, který jsem tam nenalezla mezi poznacími návrhy, tak doufám, že se tady nevloudila chybička, Andreasi. Tady jde o propagaci proaktivního a odpovědného chování ze strany spotřebitele protože samozřejmě spotřebitel má vždy na výběr, zda eh, bude eh, něco spotřebovávat či nikoli, za to bude zvyšovat spotřebu či nikoli. Eh, dále, pokud jde o to, co říkala paní Gebhardt, která říkala, že byla nepřímě překvapena před AB faktury, tak my jsme my jsme eh, ženské kolegyně, ne proto, že by ženy byly pozornější, ale eh, navrhli jsme něco, co se týká toho takzvaného dvojího kliknutí, eh, kde by prostě na konci vždy měla být rekapitulace celkové částky předtím, než to člověk objednává. A pak ještě pokud veřejná místa to by tam také mělo být eh, ošetřeno, ale myslím, že už jsem překročila svůj, svůj čas, takže tím skončím. Děkuji mnohokrát, děkuji za tyto užitečné konkrétní podněty, například to dvojí kliknutí, to je velice užitečný podnět eh, paní Legrip jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda poděkovala, poblahopřála našemu zpravodaji Andrasi Švábovi za jeho neutuchající úsilí po dobu týdnu a týdnů a měsíců, je opravdu obdivuhodné, že eh, na jedné straně dokázal být k dispozici, naslouchat eh, velice trpělivě eh, a potom také dokázal přijít s kreativními řešeními a zaručit ve svém návrhu jak posílení ochrany spotřebitele, tak zároveň rozvíjení hospodářského potenciálu jednotného vnitřního trhu. Eh, protože eh, máme jak se toto dvojí zadání, tento dvojí požadavek je třeba na jedné straně zajistit vyšší míru ochrany spotřebitele, ale zároveň maximálně rozvíjet potenciál růstu na jednotném větším trhu, který tolik potřebujeme. Eh, já se chci vyjádřit také jménem kolegyně Dani Abad, která bohužel dnes nemohla přijít, když se v tom velmi angažovala, omlouvá se. Eh, takže eh, mám tady eh, předat i omluvu a potom velice stručně tedy poznací návrhy, které jsme společně předložili. Nebudu se vracet ke všemu, o čem již hovořili kolegové. Tam, kde se naše názory shodují, to nebudu opakovat. Co je pro nás důležité, pro francouzskou delegaci, žádáme tedy výjimku z harmonizace o režimu odstoupení od smlouvy u smluv sjednaných mimo obchodní prostory, to je pro nás důležitá věc. Dále chceme zavést eh, další eh, požadavek eh, na poskytovatele, kde by šlo o písemné potvrzení u všech smluv sjednaných po telefonu. To je také důležitá věc, protože může vzniknout situace, kdy se oslabuje pozice spotřebitele, který je vázaný v nějaké věci po telefonním hovoru aniž by měl sám pocit, že skutečně s něčím dal souhlas po tom telefonu. Dále chceme také na konci kapitoly číslo 3 eh, dát eh, určitou pojistku, eh, kdyby členské státy měly informovat komisi a ostatní členské státy, pokud budou přijímat specifická ustanovení u některých konkrétních aspektů. Takže chceme tam i tuto pojistnou klauzuli, abychom upokojili jak členské země, tak také organizace spotřebitelů. A mám ještě další věci, které ale budu řešit bilaterálně s naším panem zpravodajem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Kreutzmann. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl takovou principiální otázku, kterou chci položit všem řečníkům. Když vyjdu z toho, o čem hovořila paní Gebhardt, že pracujeme na směrnici o ochraně spotřebitelů. Jak pomůže spotřebiteli, když eh, bude nakupovat na dálku v rámci Evropy. Já bych se zaměřil na toto téma, pokusil se o plnou harmonizaci. Při všech diskuzích o vnitřním trhu jsme zjistili, že existují malé země, které by rády objednávaly online ale paní Gebhardt, vy jste potom ukázala takový konkrétní příklad, kde potom skončil váš účet, takže ty malé státy si musí být jisté. Takže Mělo by to znamenat pokrok pro spotřebiteli, pro vnitřní trh i pro výrobce, protože jsme zjistili, že ani výrobci nedodávají zboží, když si nejsou jistí určitou ochranou. Takže na to bychom se měli soustředit. A vším ostatním budeme vytvářet jenom další byrokracii. Když něco budeme evropsky regulovat a umožníme státům výjimky, pak bude muset spotřebitel neustále zjišťovat, co pro něj vlastně platí. A to je ten základní problém. Proto jsem byl tak zdrženlivý i u těch podobných prodejů, protože to jsou primárně záležitosti, které se odehrávají v jednotlivých zemích a tam jsou různé míry ochrany. A pokud chtějí země převzít na tu vyšší míru ochrany, aby měli spotřebitelé větší práva, tak v členských státech budou vždy diskuze, zda vůbec s tím budou souhlasit a zda to přijmou nebo ne. Proto vyzývám všechny, kdo podali pozměňovací návrhy, aby zvážili, že to skutečně pomůže spotřebitelům fungujícím na evropském trhu a i když zvýšíme ochranu, tak tam to za to nakonec zaplatí, zaplatí spotřebitel. Takže jde o to také to zvážit, abychom eh, nešli příliš vysoko, aby to zboží příliš nepodražilo. Takže prosím, zaměřme se na to, co nás v rámci evropského vnitřního trhu posune ku předu. Děkuji. Um, Děkuji, že se soustředujeme na klíčové otázky. Paní Kracabild a pan Menders, který přišel pozdě, ale budu hodný, protože pan Tajani má stejně spoždění. Takže maximálně dvě minuty. Nejprve paní Krace Bild, prosím. Děkuji jenom velmi stručně. Ráda bych pouze řekla, že ochrana spotřebitelů nerovná se protekcionismus. Protekcionismus je naopak nebezpečím pro ochranu spotřebitelů. Řeknu tedy ještě jednou, že nesmíme ztrácet ze zřetele společný pohled. Nejde tady o to, že bychom eh, dávali na dvě misky zájmy podniků a spotřebitelů. Jak zaznělo ze strany Francie, ochrana spotřebitelů může být provázána s vysokou dynamickou spotřebou. Prostě nejsou to dvě věci, které stojí proti sobě. Fragmentace je proti spotřebitelům, harmonizace je pro spotřebitele. Všechno ostatní jsou národní zájmy, a ideologické otázky. Takže já bych rada podpořila úsilí našeho zpravodaje dohodnout se pragmaticky a zacílit se v plné harmonizaci. To je opravdu to nejlepší, co můžeme udělat. A ráda bych varovala proti riziku rozmělňování této právní úpravy. Máme odpovědnost, zastupujeme evropské občany a protekcionismus je tady největší hrozbou. Proto prosím, podpořte mé pozměňovací návrhy, které vedou k vzájemně prospěšným řešením jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Děkuji, děkuji i vám a nyní pan Mendres, prosím. Děkuji, pane předsedo, také velmi stručně. Na straně 92 dokumentu pana Montyho máme napsáno, že bychom měli spíše zavádět nařízení než směrnice, které představují roztříštěnou úpravu na trhu. Za kolegu de Campa bych chtěl říci, že je potřeba zlepšit postavení evropských spotřebitelů a během 30 vteřin, které mi zbývají, bych chtěl popřát Andreasi mnoho úspěchů při hledání kompromisu v tomto obrovském balíku pozměňovacích návrhů. Dobrá, děkuji. Takže teď bych navrhoval následující. Za prvé jsem už měl přivítat radu dříve. Pan komisař zrovna dorazil. Dovolíte-li, tak pouze ukončíme tuto diskusi. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby pan Andenhoff, který předsedal pracovní skupině, aby krátce poskytl aktuální informace. Potom, jestli pan Petry chce znova vystoupit, tak mu dám krátce příležitost a potom dám slovo panu zpravodaji, aby dokončil tuto diskusi a zmínil další kroky. Nejprve tedy pan Andenhoff. Nastavím vám stopky poprosím také o dvě minuty. Děkuji, děkuji vám za slovo, budu stručný, protože máme málo času. Z, pro radu je jasné, že pilně sledujeme činnost Evropského parlamentu. Já jsem tedy sám nečetl ty pozměňovací návrhy, ale všechny členské státy skutečně bedlivě sledují, co se v Evropském parlamentu odehrává. Za belgického předsednictví nastal výrazný posun. Měli jsme 15 zasedání pracovní skupiny, ještě jich několik bude a 10. prosince bude Rada pro konkurenceschopnost a my usilujeme o tom, aby tam proběhla minimálně důkladná diskuse a pokud to bude možné, abychom tam našli nějaký obecnější přístup. Pokud se nám to podaří, bylo by to skvělé. Eh, stále jsme sledovali vaši činnost parlamentu, jak činnost pana Švába, tak paní Valis a i dalších poslanců a poslankyň, abychom také zpětně hledali kompromis, protože si uvědomujeme, že to bude potřeba. Co se týče obsahu, který je předložený a o kterém diskutujeme, k tomu je těžké něco říci, protože ještě na tom nepanuje schoda. K tomu se můžu vyjádřit teprve po desátém prosinci. Jak jsem pochopil, hledáme přidanou hodnotu. Přidanou hodnotu pro podnikatele i pro spotřebitele. A domnívám se, že je možné nalézt řešení eh, jenom prostřednictvím určitého balíčku. Takže my vypracováváme balíček, kde zkoumáme jednotlivé kapitoly a hledáme takový kompromis, který bude vyhozovat všem. Takže 10. prosince to je náš cílový termín. Děkuji. Uh, Děkuji. Vím, že na tom pracujete a jste v kontaktu se spravodajem a stínovými spravodají. Probereme to s koordinátory, hlasovat se bude 9. setkáváme se 10. tak možná by bylo nejlepší, aby pan, zjistili si, pan ministr bude ve Štrasburku minimálně na poslední plenárku vašeho předsednictví, že bychom se neformálně, anebo možná i formálně setkali. Tak, aby následně mohl předat zpátky informace radě, protože to je důležité, ale probereme to s koordinátory a uvidíme, co oni na to. A nyní pan Petry. Zase poprosím o dvě minuty, pokud to bude možné. Děkuji, pane předsedo. Ano, bude to velmi stručné. Komise si uvědomuje, že zpravodaj a výbor čelí obrovské výzvě koordinovaně pracovat s různými pozměňovacími návrhy, jejichž směr se rozbíhá. Rád bych eh, ještě jednou podpořil to, co říkal pan Rošfor a paní Kraca Bild. Tedy, že bychom neměli zapomínat na přidanou hodnotu, kterou potenciálně plná harmonizace může přinést v oblastech, kde je užitečná. Pan zpravodaj chce zacílit harmonizaci do oblastí, které jsou nejdůležitější. Přičemž na druhou stranu se obecně snažíme o zvýšenou ochranu spotřebitele proti návrhu komise tam, kde to povede k lepším výsledkům pro spotřebitele, zároveň to bude přijatelné i pro podniky. To myslím, že by mělo být obecným cílem obou a, eh, legislátorů i komise. Teď, co se týče jednotlivých kapitol, tak tam podpořím ty předřečníky a předřečnice, kteří chtějí plnou harmonizaci u kapitoly 3, celé kapitoly 3 přičemž si plně uvědomujeme, že části kapitoly 4 možná budou muset obsahovat výjimky z této zásady. V kapitole 4 máme určité otázky typu převodu rizika a ty by měly být předmětem plné harmonizace. A rád bych ještě apeloval na Evropský parlament, protože parlament eh, tradičně vede v oblasti harmonizace a ochrany spotřebitelů před radou. Rada, máme pocit, se posouvá správným směrem a doufáme, že parlament nezapomene ani na obecný evropský cíl a cíl eh, v oblasti vnitřního trhu, který stojí za tímto návrhem. Děkuji. Táží se pana Švaba, jestli by chtěl nakonec ještě vystoupit, pokud možno stručně. Pane předsedo, zkusím to stihnout za 30 vteřin. Je to těžké eh, provést seriózní rozpravu za tak krátký čas, ale zazněla zde řada cených názorů. Jsem rád, že se shodujeme na tom, že výhody směrnice zde budou pro malé a střední podniky a že velké podniky už většinou ve všech státech mají své pobočky, takže z dlouhodobého hlediska to pro ně nebude znamenat nějaký zvýšený profit. Také souhlasím s tím, co zde říká Robé Veroš. Není rozpor mezi vysokou e, mírou výhod pro vnitřní trh a ochranou spotřebitele a jsem proto rád, že se nám společně podaří sloučit kapitoly 2 a 3 a jsem zvědavý, jak se bude dále ubírat diskuze se stínovými zpravodaji. Dovolte mi něco říci k digitálním eh, produktům, o kterých hovořila paní Gebhardt a paní Rojtová. Já jsem navrhoval provést slyšení, bohužel to nebylo možné. Ale toto téma e, je zmiňováno i v mých pozměňovacích návrzích. Je to téma, které je právně a věcně velice komplikované, takže nevím, zda narychlo najdeme dobré řešení. Každopádně děkuji za veškeré podněty, návrhy a připomínky. Děkuji. Uh, Dobrá, tak v tom případě děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří vystoupili. Oba omlouvám se za to, že jsme neměli moc času, ale byla to konstruktivní diskuse a myslím, že tím si věci posunou trochu dále, protože musíme se začít dopracovávat ke kompromisům. Komise pracuje, pracovala na hodnocení dopadů. to bylo užitečné a mám pocit, že když se dívám na zhrnutí této zprávy, které bylo velmi užitečné, že v oblastech, kde chceme harmonizaci, nám jde o to, abychom našli ty optimální místa, která by podporovala mezihraniční obchodní výměnu, aniž by ohrožovala ochranu spotřebitelů. A pokud se nám podaří domluvit na oblastech, které podle všech budou optimální, tak to bude dobré východisko pro zpravodaje. Doufám, že se alespoň nějak dohodneme o sloučení kapitoly 2 a 3, ale jak jste říkal, pane zpravodaji, to by v podstatě znamenalo, že bychom se museli soustředit v těchto kapitolách na prodej mimo obchodní prostory. Pokud ne, tak podle toho bude vypadat seznam k hlasování, ale uvidíme, jestli se nám podaří dojít ke kompromisu. Navíc si myslím, že ta tabulka je velmi užitečná, pomůže sledovat celou rozpravu a nahlédnout, kde se dohodneme na maximální i minimální harmonizaci. Byť musím říct, že slovo minimální harmonizace se mně vůbec nelíbí, protože to v podstatě skoro znamená, že minimalizujeme ochranu spotřebitelů. Možná bychom měli říci, že to je opravdu určité právo, které tím vzniká pro spotřebitele. Souhlasím s tím, co říkali zástupci rady, že směrnice o ochraně spotřebitelů by měla podporovat ochranu spotřebitele a zároveň zlepšovat eh, vnitřní trh. Doufám, že v tomto smyslu vznikne i balíček a doufáme, že Rada s námi souhlasí a že se dopracujeme k nějakému pokroku během nadcházejících pár týdnů. Všem stínovým zpravodajům a zpravodaji přeji hodně štěstí v jejich práci a pokud vám budu moci nějak pomoci, tak budu rád. Dobrá. Nyní tedy výměna názoru s panem komisařem Tajánem, kterého zde vítám. Budete hovořit o programu své práce na rok 2010 a 2011. A musím říci, že ze své funkce jste zodpovědný za podnikání, za průmysl a viděli jsme vaši zajímavou průmyslovou strategii, respektive její návrh a spolupracujeme také s vašimi službami na oblasti standardizace a tam ta spolupráce byla velmi užitečná. Kromě toho jste předložil zajímavé návrhy týkající se traktorů a motorových vozidel. Jste tedy zodpovědný za velkou část eh, našeho portfolia. Děkujeme, že jste přišel a budete s námi hovořit o svém pracovním programu. Takže vítejte. Včera jste byl na důležité akci, to jídlo, které jste připravil, bylo dokonalé. Thank you very much, Mr. Chairman. Here I am at home after. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za přivítání. Velmi rád se do této místnosti vracím. Doufám tedy, že budu považován nejenom za dobrého kuchaře. A doufám, že se nám tady podaří najít nějaký kompromis mezi francouzskou kuchyní a kuchyní středomořskou. A nyní, pokud dovolíte, když mám k dispozici tlumočení, tak budu hovořit svou mateřštinou. Mm, Pane předsedo, jak jste nám správně připomenul, existuje strukturovaný dialog mezi komisí a parlamentem. A v rámci tohoto strukturovaného dialogu jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost informovat vás o programu práce na příští rok. Evropu postihla hospodářská krize, ale zároveň nám umožnila přepracovat priority na program práce na rok 2011, tak aby abychom se více začali zabývat eh, konkurenceschopností, abychom jí dali větší důležitost v pracovních programech komise, protože to je konec konců součástí strategie 2020. V této nové strategii hospodářská konkurenceschopnost představuje nejenom velmi důležité téma, ale také politickou prioritu. Máme hlavní iniciativy v průmyslové politice, vnitřním trhu a inovaci a těmito hlavními iniciativy, iniciativami se snažíme, aby se Evropa opět dostala e, do kurzu trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti. Pokud dovolíte, tak by se nejprve zastavil u průmyslové politiky. 28. listopadu komise přijala dokument a tento dokument vychází z nového přístupu. Bere v úvahu hlavní změny, které postihují světovou ekonomiku a následně i hospodářství Evropy. My jsme se znova soustředili na průmysl, a na obchod jakožto nástroje růstu a rozvoje a ochrany zaměstnanosti. Poté, co řadu let eh, bankovní a finanční služby byly ve středobodu pozornosti, víme, jak to nakonec dopadlo, aniž bych tedy chtěl tvrdit, že eh, finanční a bankovní průmysl nesehrává dále důležitou roli, tak přesto si myslím, že je potřeba, aby bankovnictví a finančnictví fungovalo ve prospěch reálné ekonomiky. V Lisabonské smlouvě jsme se zavázali k tomu, že budeme mít tržní ekonomiku, která bude mít sociální podton. Takže, jak říkal dříve pan Šváb, je potřeba zajistit, abychom měli průmysl, který nebude potřebovat státní podpora, bude méně znečišťovat životní prostředí, ale zároveň v něm bude velký prostor pro malé a střední podniky. Chceme tedy vytvořit strategický rámec pro prioritní politiky, které by měly sloužit navýšení konkurenceschopnosti průmyslu. Tento nový přístup ale neznamená, že bychom pouze přistupovali individuálně ke všem odvětvím zvlášť. Potřebujeme určitý horizontální přístup, který se zaměří na eh, celý podnikatelský cyklus od suroviny až po služby po prodeji. Navíc, když se podíváme za své hranice, tak globalizace nás nutí, abychom se zaměřovali nejenom na náš vnitřní trh, ale abychom také odkazovali k trhu celosvětovému. Co se vnitřního trhu týče, tak pochopitelně začínáme standardizací, ale ta by nám zároveň mohla prospět i v přístupu na další trhy. Musíme přistupovat jednotně, tak abychom byli schopni společně konkurovat. Proto je potřeba, aby naše politiky ve společenství byly více koordinovány, což ale zase neznamená, že komise by prostřednictvím svých politik chtěla nahradit politiku v členských státech. A pořád platí zásada subsidiarity. Evropská politika se snaží přidat určitou hodnotu, koordinovat celý systém tak, aby jako celek byl konkurenceschopnější. Ve sdělení Evropskému parlamentu Evropská komise předložila škálu nástrojů, které mají vést k tomuto cíli. Mimo jiné, znovu nastartování vnitřního trhu. Musíme posílit text týkající se konkurenceschopnosti, musíme mít dobré hodnocení dopadů návrhu komise a musíme zjistit, jak vypadá dopad stávající legislativy a jestli některá legislativa nebude potřeba novelizovat. A potom se také musíme zabývat zprávou na evropské úrovni na základě eh, článku 173 Lisabonské smlouvy a pravomocí, které jsou tímto dávány komisi. Díky. Eh, nyní jednotný vnitřní trh. Všichni věříme, eh, že pevnější a hlubší jednotný vnitřní trh je bezpodmínečně nutný pro růst a tvorbu pracovních míst. A z tohoto důvodu eh, komise z iniciativy komisaře Barniera přijala eh, Single Market Act, eh, tedy akt o jednotném vnitřním trhu. Jde o sérii horizontálních iniciativ, které. se týkají sektorů spadajících pod různé komisaře a jde o zaplnění mezer na jednotném vnitřním trhu. Minulý týden jsme uspořádali zvláštní slyšení o tomto eh, zákonu o jednotném vnitřním trhu. Účastnil se to je pan eh, komisař Barně. Já se dnes zaměřím na ta opatření, eh, která spadají do mé přímé působnosti. Nejprve dohled nad trhem se zbožím. Já Eh, slibuji, že vás budu průběžně informovat o dosahovaném pokroku, eh, odbourávání překážek eh, v, to, to, v této oblasti, dohledu nad zbožovým trhem, což sehrává stále významnější roli v, do, v dokončování jednotného trhu a jde zde o ochranu spotřebitele a také o konkurenceschopnost našich podniků. Přejeme si tedy mít bezpečnější produkty pro evropské občany. Dále balíček týkající se volného, týkající se volného pohybu zboží. Ten eh, doplňuje a zdokonaluje komunitární legislativu pro oblast eh, průmyslových výrobků. Eh, nové nařízení, které je součástí toho balíčku a vstoupilo v platnost 1. ledna tohoto roku, nadefinovalo komunitární rámec dohledu nad trhem. Také byla zajištěna kontrola bezpečnosti výrobků, nejenom u výrobků vyráběných v Evropě, ale také všech výrobků dovážených z třetích zemí. Může jít například o hračky nebo o stroje. V této souvislosti komise vypracovává balíček návrhů eh, pro sladění dvou eh, směrnic, eh, které jsem se 68 z roku 2008, eh, čímž byl nastaven společný rámec pro uvádění na trh těchto produktů. Bude to prezentováno v roce 2011. Týká se to těchto odvětví elektronika, eh, tlakové eh, výrobky, měřící nástroje, výbušně nepracovní užití, pyrotechnické pomůcky a výtahy. Eh, jsme si vědomi toho, že efektivní zavádění tohoto nového komunitárního rámce pro dohled eh, si eh, od nás bude žádat ještě mnoho, mnoho práce a také velkou angažovanost všech zainteresovaných stran. Jsme přesvědčeni o tom, že zavedení koherentního ekvivalentního systému dohledu ve všech zemích EU že toho nikdy nedosáhneme, pokud se omezíme pouze na některé úzce zaměřené kroky. Takže možnost vypracování víceletého programu dohledu nad trhem, eh, který by umožňoval eh, konkrétně nastavit dlouhodobé eh, kroky a také zajištění adekvátních finančních prostředků, tak aby ty kontroly byly opravdu standardní, a zároveň, aby byla zajištěna eh, koherentnost, eh, tedy jak, jaksi ekvivalentnost toho, co se děje v různých členských státech v oblasti kontroly. Komise eh, také čelí těmto problémům. Zaručit férovou konkurenci hospodářským subjektům, boj proti padělkům, zajištění efektivního systému výměny informací v EU. Chci vás ujistit, že jak členské státy, tak komise vyvinuli velké úsilí v oblasti administrativního a legislativního přizpůsobení a já samozřejmě počítám s tím, že v tomto budeme i nadále pokračovat. A v této souvislosti přikládám zvlášť velký význam ochraně těch eh, nejcitlivějších spotřebitelů, to znamená dětí. Eh, nová směrnice pro hračky z roku 2009 posílila eh, bezpečnostní normy obecně eh, a zejména pokud je o eh, používání nebezpečných látek při výrobě eh, hraček. Směrnice tedy úplně zakazuje používání vyrábě, výrobu tedy z látek tzv. CMR, kancerogenních, mutagenních a nebezpečných pro reprodukci. Kromě toho jsme zavedli velice přísné limity pro těžké kovy. Eh, jsem, řekl jsem to již několikrát a také během eh, slyšení v Evropském parlamentu, když jsem byl ještě kandidátem na komisaře, eh, tak jsem několikrát uvedl, že mým cílem je zajistit neustále přizpůsobování legislativy prostřednictvím komitologie na základě nejnovějších vědeckých a technických poznatků, tak abychom zajistili co nejlepší míru ochrany pro naše děti. Tak také činíme a u látek, jako je kadmium, olovo a podobně eh, se nyní právě vypracovává eh, příslušná vědecká studie. Ovšem ani sebestriknější eh, legislativa a normy nebudou k ničemu, pokud nebudou řádně prováděny. A proto jsem přesvědčen o tom, že také členské státy v tom musí sehrávat zásadní roli. Jak jsem již mnohokrát uvedl, snažím se abychom pokračovali v těchto snahách a, a snažili se dosahovat vytečeného cíle, to znamená co nejvyšší míry ochrany spotřebitelů a občanů a zároveň transparentnosti trhu pro hospodářské subjekty. Eh, vím, že parlament také eh, si je vědom Eh, tato situace, toto tématu a sám organizuje studia, slyšení a podobně a, eh, a snaží se uspořádat určitý výhled do budoucna. Eh, dále značení, ta evropská značka je také důležitá pro rozvoj, rozvoj jednotného trhu. Na žádost, na žádost parlamentu komise vede informační kampaň o této značce CE Eh, v podnikové sféře, konkrétně u malých a středně velkých podniků, také mezi spotřebiteli. V Dobnu eh, jsem váš výbor informoval o vývoji této kampaně, která poběží až do konce roku 2010 a ještě dále eh, v roce 2011. Naše analýzy ukazují, že je možné dosahovat větší bezpečnosti produktu, pokud posilíme režim označení CE a dalších eh, režimů pro produkty, například eh, kontroly na hranicích a režim dohledu nad eh, trhem se zbožím. Chci připomenout svůj závazek vykonávat dohled, respektive dbát v úzké spolupráci s vámi na dodržování požadavků v oblasti tedy tohoto označení CE. Budu dbát také na to, aby členské státy plnily své povinnosti. Nyní otázka normalizace. Už jsem o tom hovořil během toho černového slyšení u vás v parlamentu. E, mezitím v mezidobí e, parlament prokázal velkou politickou inteligenci a jasně ukázal svoji pozici ve zprávě z vlastního podnětu pana Kozušníka, která e, byla zveřejněna ještě před zveřejněním dokumentu komise. Komise tedy eh, vykonává určitou činnost v souvislosti s revizí eh, v oblasti normalizace. Jak víte, má se to aktuálně týkat eh, sektoru informačních a telekomunikačních technologií. Budeme to přijímat zhruba v roce 2011. Jde o balíček, který bude obsahovat sdělení a nařízení a který nahradí stát tři aktuální opatření tímto jediným legislativním nástrojem. Eh, provádíme eh, společnou revizi, eh, respektive chci zdůraznit také naši společnou vizi v parlamentu a v komisi, pokud je o dynamické záruky, pokud je o interoperabilitu trhu, a také rozvíjení inovací, tak aby Evropa mohla opět sehrávat aktivní roli byla aktivním hráčem na mezinárodním poli. Pokud eh, budeme schopni exportovat své normy, tak eh, naše podniky eh, budou moci snáze uplatňovat své produkty na mezinárodních trzích. A musím říci, že jsem s, velkým, ehm, s velkou radostí zjistil během posledního setkání, či respektive během dialogu s Ruskou federací, že ruský minister průmysl, průmyslu pardon, nám řekl, že eh, Ruská federace už přejala oproti původním 25%, nyní 50% evropských norem v oblasti průmyslu. Eh, to ukazuje, že eh, Rusové tedy chtějí zvyšovat toto procento převzetí evropských norem a my samozřejmě se budeme snažit také o to, aby naše normy se používaly aplikovaly stále více i v Latinské Americe, Indii, Číně a podobně, eh, aby tedy se naše normy takto rozšířily mezinárodně. A jak už jsem také řekl během slyšení, eh, bude zde určitá eh, série, bude vydána série mandátů pro normalizaci, například pro důležité oblasti, jako je ochrana spotřebitele, pro normy v oblasti životního prostředí ještě ochrany spotřebitele, tam bude také eh, takovýto mandát eh, pro mm, všeobecnou, pro směrnici o všeobecné eh, bezpečnosti zboží. U životního prostředí vydáme tedy něco, co se bude týkat emisí CO2 a další důležitou oblastí oblast mobility osob s postižením. Chceme zavést tzv. standard for all, tedy normy pro všechny. Chceme tedy přispět k dostupnosti eh, všech zboží a služeb i pro občany s postižením. Chci připomenout, že cirka 10 evropských občanů trpí nějakou formou postižení. Kdybychom rozšířili tu definici, tak eh, dokonce eh, třetina evropských občanů jsou občané s, omezeným, s omezenou hybností, s omezenou mobilitou a chci vám poděkovat eh, za eh, podporu eh, v této věci, když jste v plénu předložili poznací návrhy, které jdou právě tímto směrem. To znovu ukázalo, jak blízké jsou si postoje parlamentu a komise. Nyní malé a středně velké podniky. Hovoří se o nich často vzhledem k jejich významu v rámci evropského hospodářství a také průmyslové politiky. Nesmíme zapomínat, že jednotný vnitřní trh v Evropě se zakládá na velice široké síti milionů malých a středně velkých podniků, které eh, jsou zásadním zdrojem pracovních míst. Eh, v nadcházejících měsících a letech až eh, kvůli bude docházet k tomu, že kvůli restrukturalizaci velkých podniků Eh, se budeme snažit řešit eh, situaci v oblasti pracovních míst právě podporou malých a středně velkých podniků. Eh, komise proto nyní znovu přeskumává tzv. Small Business Act, to je zákon o malých podnicích. Je tomu věnována zesilná pozornost i ze strany členských států. Dále chceme zaintegrovat SPA i pro malé a středně velké podniky do té cesty trvalého udržitelného vývoje, strategie do roku 2020. Chceme pro malé a středně velké podniky usnadnit přístup k úvěrům, posílit také jejich zapojení do globálního trhu a chceme posílit jejich konku- dlouhodobou konkurenceschopnost tím, že opět zesílíme důraz na dokončování jednotného vnitřního trhu. A já vám chci poblahopřát, protože jste sehráli zásadní roli při podpoře kroku ve prospěch malých a středně velkých podniků a já spolehám na vaši podporu, až budeme prohlubovat provádění Small Business Act, zákona o malých podnicích a je zde také jeden klíčový aspekt a tím je směrnice, přijetí směrnice o spožděných, eh, spožděný, opožděných platbách, což je výsledek společné práce komise a poté eh, rady a ehm, bylo to přijato s velkým nadšením v řadě členských států i ze strany mnoha ehm, odborových organizací, ale také zaměstnavatelských svazů a i individuálních eh, pracovníků Bohužel tato věc ještě není dokončená. Vy jste na to upozorňovali na tiskové e, konferenci a nyní musíme přikročit k transpozici této směrnice. Je třeba, aby se do toho členské státy zapojily ještě více, aby e, neodkládali provádění těchto nových pravidel která budou mít obrovský význam. Až vstoupí v platnost, tak budou přílivem čerstvého vzduchu pro náš jednotný věční trh. Včera kolegium eh, komisařů eh, mělo schůzku s nadcházejícím maďarským předsednictvím Ehm, hovořili jsme právě o eh, plánovaných opatřeních v rámci Small Business Act a hovořili jsme také o závěrech, které má Rada přijmout na jaře 2011. Dále v úzké spolupráci eh, s EBI se komise zavázala ke zvýšení eh, soukromých finančních prostředků, které budou k dispozici pro malé středně velké podniky a chceme také podpořit inovativní nabídky naše podniky prostě mají, potřebují dobrý přístup k finančním zdrojům Eh, mezi další eh, programy týkající se eh, malých a středně velkých podniků je například program CIP pro inovace a konkurenceschopnost, který se vede dobře. Dále jsme uzavřeli 29 mm, smluv, díky kterým jsme zajistili bankovní záruky mm, či úvěry pro 90 tisíc malých a středně velkých podniků. Celkově jde objem nějakých 200 milionů eur. Eh, u těchto záruk, eh, což by mělo celkově vlastně zajistit prostředky ve výši 7,5 miliardy eur. A téma inovací není růstu bez inovací. A proto je důležité, aby do vědy a výzkumu plynulo také více soukromých investic. Existuje sdělení Unie inovací z 16. října a já doufám, že zde budeme moci formulovat konkrétní odpovědi na nezbytnost, aby evropské podniky reagovaly na využívání rizikového kapitálu, aby se zlepšily oblast veřejných zakázek a podobně. Komisař pracuje usilovně na tom, aby to mohly členské státy také realizovat, aby bylo možné různě investovat. Jsou zde také různá daňová opatření, která jsou někdy nevýhodná pro mezinárodní aktivity a proto zde komise předloží legislativní návrh, tak aby vznikl skutečný vnitřní trh rizikového kapitálu pro podniky a investory, kteří si přejí působit v oblasti inovací. Také potřebujeme vypsaná inovativní výběrová řízení a my už máme určité průkopníky, jako například Spojené království, Finsko, Švédsko, Nizozemsko na Francii a to je výhodné zvláště pro malé a střední podniky, které jsou velmi inovativní. Um, moje úřady nyní studují oblast inovativních uh, veřejných zakázek a také jsme pro to rezervovali rozpočtovou linku v rozpočtu pro roku, rok 2011. Náš program je velice rozsáhlý, obsahuje řadu témat a dovolte mi, abych pohovořil o některých specifických oblastech. Rok 2010 byl klíčovým rokem pro automobilový průmysl. Komise zde eh, eh, přijala výrazné iniciativy a vydala návrhy. Máme zde iniciativu týkající se ekologických vozidel. Parlament i členské státy eh, to velmi uvítali, o tom už jsme diskutovali v Dubnu, zřídili jsme skupinu Cars 21, potom je to typové schvalování vozidel, co se týče eh, harmonizaci v rámci společenství, potom je to nařízení eh, v oblasti provozní bezpečnosti vozidel, je to otázka mezinárodních technických norem a také posílení Eh, konkurenceschopnosti dané oblasti, potom také typové schvalování eh, tažných zařízení a eh, dvoustopých vozidel. V příštích letech se budou tato opatření projednávat v postupu spolurozhodování. V roce 2011 bude také E, důležitým rokem pro konkrétní opatření v oblasti normalizace, vědy a výzkumu a podporu elektroautomobilů. Dále zde máme důležitou iniciativu, a sice na konci příštího roku předloží komise legislativní návrh týkající se schvalování vozidel která už byla schválená v jiné členské zemi. Dovolte mi nyní přejít od automobilů k textilnímu průmyslu. Rád bych poděkoval tomuto výboru za předklad eh, návrhu k novému označování původu. To budeme brzy schvalovat v radě. Eh, rada převezme celou řadu pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, ale je tu ještě jedna citlivá otázka a to je ta značka společenství. Jak víte, tak komise a já osobně podporujeme parlament v této otázce. A při druhém čtení je nezbytně nutné, abychom zde dojednali kompromis. Dovolte mi už nyní říci, že komise je ochotná se zapojit do jednání takovým způsobem, aby vznikl kompromis mezi parlamentem a radou. Rada pro konkurenceschopnost už diskutovalo k tomto tématu, které navrhl parlament, takže už to není na koreperu, ale jedná se na, o tom na úrovni ministrů a tím pádem to má také větší politickou váhu, toto projednávání návrhů z parlamentu. E, vy jistě víte, jaké problémy jsou s tímto tématem spojené. Potom stavební produkty, i to je citlivá oblast. Zde existuje návrh nařízení, kde se usiluje o harmonizaci při prodeji stavebních výrobků. A zde chci dnes poděkovat zpravodajce paní Štýlerové protože dosáhla velkého pokroku v oblasti, která je technicky velmi komplikovaná a jsem velmi rád, že vám mohu oznámit, že komise sdílí celou řadu návrhů, například kritérium nezávislosti v oblasti kontaktních míst a produktů. I to je pro nás zásadní věc. Co se týče závazného prohlášení týkajícího se nebezpečných látek, co jde nad rámec REACH, tak chci říci, že REACH je příkladem takového dobrého kompromisu, který by měl být takto realizován celou řadu let. Tak, aby reagoval na vaše obavy. Také je důležité, abychom nezvyšovali byrokratickou zátěž podniků, zvláště malých a středních podniků. A právě v oblasti stavebnictví působí celá řada malých a středních podniků. Proto komise zahrnula předpis týkající se možnosti flexibility pro mikropodniky při certifikaci. Tento ústupek ale nepůjde na úkor bezpečnosti. Podniky přesto musí dokládat, že jejich výrobky splní, splňují požadované parametry. a neplatí to pro výrobky, které jsou zcela zásadní pro dělníky na stavbách. Toto opatření bylo uvedené v poslední zprávě komise o Better Regulation a je to také příklad aplikace principu SYNC, First Principle. Samozřejmě na to panují nejrůznější názory. Komisi podporuje rada a my se nechceme vzdát té výjimky pro mikropodniky. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že příští týden společně s parlamentem v této otázce ještě nalezneme kompromis. Například by bylo možné vypracovat lepší definici Eh, výjimky. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, dostávám se k závěru svého projevu. Chci říci, že máme velký zájem na úzké konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem. To nesouvisí pouze s mojí úřední povinností, ale i s mojí osobní zkušeností, protože jsem s vámi zde spolupracoval celá léta v tomto parlamentu a Vím, jak důležitá je konstruktivní a aktivní role Evropského parlamentu v evropském legislativním procesu. A komise je vždy ochotná k této spolupráci. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za velmi obsáhlý projev, ve kterém jste hovořil nejenom o programu na příští rok, ale na několik dalších let, protože je dobré, že jste to zasadil do kontextu průmyslové strategie nebo strategie průmyslové politiky spíše. Jsem také rád, že jste zmínil řadu témat, na kterých pracuje tento výbor, třeba dohled nad trhem, směrnice o hračkách, označování EC, provádění balíku o zboží. Jsme velmi rádi, že se také zadá, zabýváte otázkou zadávání veřejných zakázek, ke které já jsem měl zprávu a budeme se také velmi těšit na to, že dopracujeme oblast textilu a měřících nástrojů. A to tež platí pro stavební výrobky. Čeká nás tedy společně mnoho práce. Spolupráce, kterou jste zmínil, je velmi důležitá. Řada kolegů a kolegyň se chce vzít slovo. Máme zhruba ještě půl hodiny k dispozici. Takže podívejme se na to, kdo se přihlásil. Paní Kraca Bild, paní Gebhardt, Kreuzmann, Rüle, Trantefilides, Cory de Campos, Juvin a Mayer. Chtěl by kromě zmíněných ještě někdo vystoupit? Vás jsem zmínil, pane Živene. Paní Hanslik také. Za EPP nejprve, anebo? Nebo sama za sebe? Budete zastupovat pana Švába, anebo ne? Paní Kracebel tedy vystoupí jako první a po ní paní Hanzli. Vystoupíme společně, klidně. Paní Kracebel, paní Gebhardt, paní Kreuzmann, Rühle, Trantifilides, Tekrit, De Campos, Juvin, Mayer a Hanslik všichni spokojeni s tímto seznamem. Dobrá, paní Karace, byl, prosím. Děkuji mnohokrát, budu mluvit italsky. Ráda bych vám poděkovala, pane komisaři, za sdělení o průmyslové politice. Myslím si, že z toho jasně vyplývá, že jste angažován, že chcete, aby evropský trh se dostala z krize a zvýšil svou konkurenceschopnost. Jsem velice ráda, že se soustředujete na reálnou ekonomiku a nikoli pouze na finanční průmysl. Ale vzhledem k tomu, že stále hrozí protekcionismus, tak bych se vás zeptala, jestli byste nemohl říci, co s tím v praxi chcete dělat. Vy jste hovořil o hračkách. Hovořil jste o tom, že některé členské státy pod zástěrkou bezpečnosti zavádějí nové národní certifikáty, což není úplně v souladu s evropským právem. Poprosím vás o vyjádření. Také vám děkuji za ustanovení týmu na vysoké úrovni pro potraviny. Já zastupuji parlament této organizaci. Proběhly už konzultace se stínovými zpravodaji a se zainteresovanými stranami, z nichž vyplynulo, že se objevuje řada nekalých obchodních praktik, především v oblasti soukromých značek. Vy jste před pár dny tomuto fóru předsedal a zajímalo by mne opět, co chystáte v praxi. Už jste hovořil o legislativních iniciativách, ale ráda bych, abyste nám podrobněji sdělil, jaké máte záměry, především v oblasti mezipodnikového obchodu. To jsou hlavní body, které jsem chtěla zmínit. Jenom jsem ještě chtěla říci, že nám je jasné, že řešení najdeme jenom prostřednictvím dialogu. Děkuji paní Gebhardt nyní. schön. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři. Já už jsem o tom hovořila před chvíli, ale to pan komisař nebyl mezi námi. Já chci omluvit ostatní poslance z mé politické skupiny, protože máme zasedání v Budapešti a já jsem se vrátila na toto zasedání včera večer, ale proto je nás sociálně demokratických poslanců zde v sále tak málo. Děkuji, říká pan komisař. Vy jste nám poskytl velice podrobný přehled a není možné za tak krátkou dobu reagovat úplně na vše, o čem jste hovořil. Dovolte mi tedy, abych se zaměřila na dva až tři body. To ovšem neznamená, že by ty ostatní byly méně důležité, ale prostě na to není čas. První téma. Zde bych možná řekla něco na úvod sice heslo deregulace. Deregulované finanční trhy nám jasně ukázaly, že mohou vést ke katastrofě. A proto regulace není rovná protekcionismu, ale znamená férový, férovou soutěž v rámci vnitřního trhu. A tato férová soutěž to je to, co si přejeme v politice vnitřního trhu a v politice ochraně spotřebitele. To zde chci jasně vyjádřit, aby zde nedošlo k nějakému nedorozumění, co se týče názorů mé politické skupiny na toto téma. V této souvislosti bych se ještě jednou chtěla zeptat, co e, sledujete tím balíčkem kde jste sloučil celou řadu nejrůznějších oblastí. Já je zde nyní nebudu vyjmenovávat. Víte, jak je to těžké při směrnici o ochraně spotřebitelů, kde slučujeme čtyři staré směrnice. Proto se chci zeptat, jakým směrem se chcete vydat v tom slučování směrnic, které navrhujete pro příští rok. A nebylo by dobré, kdyby to šlo směrem deregulace, s tím, že se řekne, no vždyť je to jen takové zjednodušení. Dále se chci zeptat na to, vy jste při té souhrné směrnici změnil různé oblasti a některé z těchto směrnic byly novelizovány relativně nedávno a jejich transpozice v některých členských státech ještě probíhá nyní, tak si kladu otázku, zda má smysl, abychom už nyní když ještě nemáme zkušenosti s tím, co nového ty novelizace vlastně přinesly, už provádět další změny. Zde myslím také na spolehlivost politiky, nejen vůči spotřebitelům, ale i vůči podnikatelům. Na to bych se tedy chtěla zeptat v této souvislosti. Druhé téma je dohled nad trhy. To je velice důležité téma pro nás v naší politické skupině. Já jsem získala takový pocit i dnes, z vašeho projevu, že dohled nad trhem je spojený zvláště s otázkou, co se stane, když už jsou výrobky v tom obchodním řetězci, jak se můžeme vynasnažit, aby dohled fungoval a aby se ty špatné výrobky mohly opět z trhu stáhnout. Pro nás, sociální demokraty, ale je důležité, aby dohled nad trhem začínal už mnohem dříve. To znamená postarat se o to, aby například hračky, které nejsou vhodné pro děti, se do prodeje nebo do obchodního řetězce vůbec nedostaly. A to znamená, že je potřeba, aby se směrnice o hračkách dobře realizovala v jednotlivých členských státech, ale to nestačí. Musíme podniknout ještě několik dalších kroků. A proto se chci zeptat Evropské komise, zda nechce přehodnotit svůj postoj, co se týče certifikace hraček eh, zvláště hraček pro ty nejmenší děti, protože to byl ten kompromisní návrh ve směrnici o hračkách, který my jsme předkládali jako sociální demokraté, ale bohužel nás nepodpořila ani většina Evropského parlamentu, ani komise. Nicméně poslední analýzy z nejrůznějších zemí Evropské unie ukázaly, že celá řada nebezpečných hraček se dostává ještě stále na trh. A to je něco, co musíme řešit. To takto nemůže zůstat. A třetí téma, o kterém chci hovořit, je ta značka CE. To také výrazně souvisí s tím, o čem jste právě hovořil. Vy jste zmiňoval vaši informační kampaň. Já jsem se na tuto informační kampaň podívala a musím říci, že z ní nemám úplně dobrý pocit. A to proto, že tato kampaň našim občanům zprostředkovává takový dojem, že značka CE je značkou kvality, ale ona značkou kvality není. Je to certifikační značka podnikatelů a podniků, která stvrzuje soulad s evropským právem a udělují to podnikatele v podstatě sami sobě, ale nejsou to známky kvality, eh, kde tu známku zkoumá nějaká třetí strana a neznamená to přímo značku bezpečnosti. Evropská komise toto téma zmiňuje a tak je otázka, jaká bude budoucnost značky CE. Zda nebude vznikne znám, jako známka kvality Evropské unie, aby to bylo srovnatelné například se známkou F ve Francii nebo GS v Německu, tak abychom měli skutečně jednotný systém a mohli se případně vzdát těch vnitrostátních značek a nicméně těch vnitrostátních značek se nemůžeme vzdát do té doby, dokud nebudeme mít na evropské úrovni Eh, značky kvality, které budou odpovídat těm vnitrostátním. Takže zrovna v této oblasti bych si plnou harmonizaci co nejvíce přála. Takže to byla tři témata, která jsem chtěla uvést. Ta další budeme moci snad projednat bilaterálně nebo jindy, tak aby měli i kolegyně a kolegové čas na diskuzi. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Pan Krojcmanu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já bych se omezil na dvě témata. Za prvé hovořil jste o konkurenceschopnosti a právem jste uvedl, že evropské podniky eh, musí obstát v globalizovaném světě. Tato konkurenceschopnost se má zaměřit právě na podniky. Já bych se chtěl zeptat na analýzy dopadů. Analýzy dopadů zohledňují například dopady na životní prostředí, na sociální standardy. Zajímalo by mě, jak do těchto analýz dopadů hodláte zapracovat eh, právě tu otázku konkurenceschopnosti a jakou jí tam dát váhu, protože eh, neustále se v projevech poukazuje na to, že podniky mají být konkurenceschopné, na druhou stranu vytváříme čím dál tím více eh, byrokracie pro malé a střední podniky a omezujeme jejich možnosti. Eh, REACH například je velice důležitý, ale při realizaci se ukázalo, že přece jenom tam vznikají různé překážky. A potom dochází k tomu, že například velké podniky nabízejí malým podnikům, že za ně to REACH budou spravovat. A to také není úplně ono. Druhé téma je dohled nad trhem. Nemá smysl, abychom každý den přinášeli nová pravidla, když nejsou realizována. Nyní je dohled nad trhem záležitosti zemí. Například u nás v Německu dokonce je to e, záležitost jednotlivých spolkových zemí já jsem navštívil německé ministerstvo hospodářství a zeptal jsem se jich na jejich názor. A slyšel jsem, že téma dohledu nad trhem je něco, co řeší nejrůznější státy různě. Záleží na tom, kolik mají k dispozici personálu, protože chcete-li dohlížet na trh, musíte k tomu také mít k dispozici personál. A nebo další příklad. Celá řada zboží se do Evropy dostává prostřednictvím přístavů. Pokud nemůžeme, nebudeme schopni tam etablovat účinný dohled, tak paní Gebhardt už to zboží tady bude. A na základě toho množství už jednotlivých zemích ta kontrola ani nebude možná. Zde máme například spolupráci v oblasti migrace, agentura Frontex. Nebylo by možné spolupracovat i mezi členskými státy, když víme, že v Rotterdamu, v Janově, v Hamburku nebo kdekoliv se v obrovském množství tam dostává zboží, že bychom tam zahájili ten dohled na trhu a nemohli bychom také více spolupracovat v transatlantické oblasti. Já jsem se poučil, že například američané říkají, u nás se na trh nedostane žádný produkt, který neprošel nezávislou certifikací. A kdybychom tu měli tu nezávislou certifikaci a stejné standardy, tak bychom měli také možnost eh, dohledu nad trhem a spolupráci v transatlantickém dialogu. Děkuji. Děkuji. Rád bych připomenul, že na další schůzi přijde pan komisař Dechucht a možná, že některé z vašich otázek by byl schopen odpovědět spíše on. Trochu nám dochází čas, tak vás poprosím, abyste trochu abyste trochu zkrátili své vystoupení. Já zkusím hovořit co nejstručněji, ale mám zde čtyři témata. Myslím, že by nemělo platit posledního kousne pes, když ti první hovořili relativně dlouho. Pane komisaři, děkuji vám za váš program a vy sám máte zkušenosti, jakožto bývalý poslanec Evropského parlamentu, tak víte, že velkým hitem v Německu je právě dohled nad trhem. Vždy ke konci e, roku jsou palcové titulky v německých médiích týkající se bezpečnosti hraček. Analýza spotřebitelského institutu ukázala nedávno, že 80% hraček, které se dostávají na pulty, vůbec neodpovídají směrnicím a svaz spotřebitelů vyzval spotřebitele, aby vlastně kupovali pouze látkové panenky a žádné plastové, protože to je příliš velké riziko pro děti. A víte, to je něco, s čím musíme pracovat. My říkáme, směrnice o hračkách ještě není realizovaná, potřebujeme dohled nad trhy, ale ono je těžké jasně vyjádřit, v, čom, v čem je problém. A ukázat eh, německé veřejnosti z odpovědnost Evropy. Také se ozývá požadavek eh, sníž, eh, vy, vyhrotit ty limitní hodnoty, například já bych si to přála u těžkých kovů a karcinogenů, ale to ještě musíme diskutovat. Přála bych si více transparentnosti. Když komise získává od ŠER nebo jiného institutu studie, tak bychom měli být včas informováni. V rámci směrnice o hračkách jsme také hovořili nebo vyzývali komisi, aby stanovila limity hluku v rámci standardizace, ale dodnes jsme o tom nic neslyšeli. Bylo by dobré, kdybyste vypracovali zprávu o tom, jaký je aktuální stav týkající se limitů hluku a prahových hodnot, pak bychom mohli také lépe vystupovat před německou veřejností. Jistě máte pravdu, jde o to zesílit dohled nad trhem. Souhlasím s eh, předřečníkem, že jde také o otázku cel. My už máme celní kodex, ale v celní oblasti je důležité, aby působil také dostatek personálu, aby bylo možné provádět dostatečné kontroly. Tolik tedy k otázkám hraček, cel a dohledu nad trhem a chci ujistit předřečnici, že nám nejde o protekcionismus, ale když u, byste u sebe v novinách četli, že 80% hraček není v souladu s požadavky, tak musíte nějak eh, reagovat. Pak, eh, co se týče eh, normalizace, tam chci, abyste skutečně zapojili všechny aktéry, ale my ten balíček ještě od vás obdržíme. Co se týče Small Business Act, tam vás podporuji ve vašich plánech, je důležité ho naplnit skutečným životem. A měli bychom se možná podívat i na přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám, když budeme provádět evaluaci témat veřejných zakázek a také e-procurement, to by mohla být určitá šance pro malé a střední podniky. Potom stavební produkty, už jste o malých a středních podnicích hovořil. Máme na obou stranách výrobního řetězce i mikropodniky, nejenom jako výrobce, ale v mnohem větší míře jsou mikropodniky ty, kdo montují dané výrobky. A když budeme chránit pouze výrobce, tak budeme chránit pouze jednu stranu řetězce. A my bychom si zde přáli eh, schůdný kompromis. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát, protože elektronické zadávání veřejných zakázek eh, spadá eh, do kompetence pan Barniera Nicméně pan Táně se k tomu patrně může také vyjádřit. Náš výbor skutečně má na starost hodně věcí. Pan Filides. Eh, děkuji. Já bych rád poděkoval eh, panu komisaři za jeho vystoupení. Zmínil celou řadu opatření, která hodlá uplatnit v blízké budoucnosti. Pan komisař hovořil o dohledu nad trhem a o normalizaci, eh, což má obojí zásadní význam pro ochranu spotřebitele. Zajímá to náš poslanecký klub. Také jste hovořil, pane komisaři, o financování malých a středně velkých podnicích a o podpoře inovací. To všechno jsou nesmírně důležité oblasti. Já samozřejmě jsem si vědom toho, že nějaké hmatatelné výsledky se um, objeví teprve až odezní krize. Děkuji, říká předseda. Nyní pan Corrade Campos, potom ještě pan Žuven, uh, paní Majer, paní Hanslík. Prosím, nejprve. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišel. A omlouvám se, já jsem někoho předběhla. Ještě jednou se omlouvám. Já jsem špatně pochopila vaše slova, myslela jsem, že jste nedával slovo. Ještě jednou se omlouvám a jsem velice ráda, pane komisaři, že jste přišel na naši schůzi a chci říci, že vám chci popřát hodně odhodlání a síly, eh, protože to, co jste tady nastínil jako svůj program, si určitě odhodlání a sílu žádá. Mám na vás dva dotazy. Byla jsem zastánkyní směrnice o spožděných platbách. Chtěla jsem, aby se to vztahovalo především na obchodní smlouvy mezi eh, podniky, mezi právnickými subjekty a zajímalo by mne, zda vidíte nějakou možnost toho, aby Eh, členské státy neodkládaly o dva roky provádění této směrnice. Já jsem totiž přesvědčena o tom, že podniky tuto směrnici potřebují, zvláště nyní v době hospodářské krize. Takže bych se vás ráda dotázala, zda vidíte nějakou možnost toho, aby ta směrnice byla eh, uvedena v praxi dříve, to znamená dříve, než vyprší ta, eh, ta doba dvou let. A ještě jeden dotaz dovolíte-li, eh, pokud byste nám mohl v několika větách říci, eh, říci více o registraci vozidel, která již byla zaregistrována, již jsou zaregistrována v jiné členské zemi. Ehm, co plánujete v této oblasti? Je to potenciálně důležité téma pro občany, kteří, eh, kteří chtějí zvyšovat svoji mobilitu a Eh, pracovat třeba v jiném členském státu, než je jejich členská země původu. Děkuji předem za vaše odpovědi. Ještě jednou se omlouvám za to zmatení. To se nic neděje, měl jsem hovořit jasněji. Eh, nyní pan Koreo de Campas. <clears throat> Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři za vaše podrobné vystoupení. E, myslím si, že zde panuje určitá vzájemná nejednoznačnost či nedorozumění. E, jste na schůze výboru pro vnitřní trh. E, vybral jste do svého vystoupení body, které jste předpokládal, že nás budou zajímat, ale zároveň víme, že vaše působnost je mnohem širší, zasahá také do působnosti výboru ITRE, výboru pro průmysl. A vy jste se mezi nás přišel a řekl jste nám přesně to, co jsme chtěli slyšet. Klademe vám také se otázky. A rád bych vás přátelsky požádal, abyste rozptýlil případné, případnou nejasnost. Já vítám vaše návrhy, které se týkají e, výrobků, e, také normalizace to, co navrhujete zde, je velice důležité. Ehm, dal jste také eh, příklad Ruské federace a jejího zájmu o naše normy, to je skvělý, eh, skvělý vývoj. A dotkl jste se i financování inovací. Máte tam ten hezký nadpis rizikový kapitál, ale možná byste nám mohl vysvětlit, jak to přesně bude vypadat v praxi. Jste to ovšem také jakožto místo předseda komise, eh, abyste představil a vysvětlil pracovní program komise pro nadcházející rok. Eh, já mám pro vás té otázku týkající se jednotného vnitřního trhu. Když jsem četl v pracovním programu komise kapitolu věnovanou tomuto tématu, byl jsem zklamán, protože většina opatření tam uvedených. Já vím, řeknete mi, že nejste komisařem pro vnitřní trh, ale Ehm, tak nějak bych čekal, že těch 12 eh, komisařů, kteří, kteří každý svým dílem mají na starost jednotný vnitřní trh, eh, budou sdílet eh, naše znepokojení. A jsme znepokojeni proto, že vidíme, že z návrhu profesora Monteho, jak se začíná vyprchávat ta, ta dynamika, nebo začíná se ztrácet ta dynamika spojená s jeho návrhy. Protože ze všech jeho návrhů se nakonec stává seznam pouhých šesti opatření pro oblast jednotného vnitřního trhu a to je velice vzdáleno potřebám spojeným s prováděním Small Business Act, tedy zákona o malých podnicích. Takže tím jsem velice zklamaná, frustrovaná. Mohl byste nám k tomu něco říci? Děkuji. Nyní pan Žuva. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře, já vám budu vyprávět jeden příběh, který mi řekli včera. Pokusím se z toho vyvodit určité ponaučení. Dokonce to není jenom takový příběh nebo anekdota, je to dosti vážná věc. A e, říkal mi o tom e, jeden evropský průmyslník, který e, vyrábí brikety, který vyrábí cihly Eh, vyrábí je na území EU, prodává je v rámci EU i mimo EU. A na území EU dnes, jak mi řekl, 70 eh, cihel prodávaných na území EU je dováženo především z Číny. Pardon, jde o zapalovače. Eh, normy pro zapalovače jsou nastaveny tak, že 70%, pardon, 76%, to jsou čísla EKA, 76% zapalovačů dovážených nebo produkovaných, a prostě prodávaných na území EU neodpovídá normě. 76%. To má eh, dopady na zdraví, 40 mrtvých ročně na území EU právě kvůli tomu, že ty zapalovače neplní, nesplňují normy. A má to také hospodářský dopad, protože za deset let eh, jsme se posunuli ze stavu, kdy 100% zapalovačů prodávaných v EU bylo vyráběných v EU, dnes už to je pouze 30%. To znamená, má to zásadní hospodářský dopad. A konstatujeme tedy, že my sice vydáváme normy, ale už se moc nestaráme o to, zda jsou dodržovány. A pokud si položíme tento dotaz, proč a jak jsou dodržovány, tak eh, musíme sledovat činnost vnitrostátních orgánů, které jsou někdy dost laxní. Eh, jeden z vnitrostátních eh, orgánů zjevně, podle toho, co jsem tady zjistil od tohoto člověka, zřejmě mělo být tady o e, nizozemské vnitrostátní orgány a rotterdamský přístav. E, tyto no, orgány zřejmě nezajišťují soulad s evropskými normami a nechávají náš trh zaplavit produkty, které nesplňují naše normy. A evropské podniky přitom získávají podíl na trhu v jiných částech světa, kde jsou dodržovány stejné normy jako u nás. Mám na mysli například eh, Severní Ameriku. Takže, pane komisaři, máte pravdu. Normy jsou velice důležitá věc a to samozřejmě je práce komise, odpovědnost komise a jsme v této věci optimističtí, čekáme od vás další výsledky, ale eh, zajímalo by mě zda se nemyslíte, že by bylo třeba eh, zaměřovat se také více na respektování těchto norm a na činnost, dobrou činnost vnitrostátních orgánů. Děkuji. Ano, to byl velice zajímavý příklad zapalovačů, ale určitě se to bude týkat i jiných výrobků. A určitě se můžete obrátit i na pana komisaře de Guchta, až mezi nás přijde. A chci vám jenom připomenout, protože řada z vás vlastně přichází dotazy určenými částečně i jemu. Přijde mezi nás ve čtvrtek 18. No, řeknu vám ještě přesně, kdy mezi nás přijde. Takže nyní pan Majer, prosím. Ja, danke schön. Děkuji vám, protože dalece souhlasím s tím, co zde říkali kolegyně a kolegové. Omezím se na malé a střední podniky a na stavební výrobky. Pane kozmisaře, já s vámi souhlasím a je to fakt, že existují miliony malých a středních podniků, které vlastně vytvářejí největší podíl pracovních míst i míst pro učně takže by bylo dobré jim dát k dispozici rizikový kapitál a je zde důležitá i známka společenství. V Alicante jsme zaznamenali velký úspěch naší známkou. U stavebních výrobků máte výjimky pro mikropodniky, nikoli pro ty malé a střední, ale pro mikropodniky, to znamená usnadnění při schvalování a podobně. To je věc, o které my ještě intenzivně diskutujeme. Já jsem velký zastánce toho, aby bylo co nejvíce svobody a co nejméně byrokracie, o tom není sporu. Ale vidíme, že v oblasti podpory v Německu bylo třeba udělat další omezení, tak aby se zamezilo tomu, že bude že přestane být ten institut mikropodniků vůbec využíván. Já si myslím, že zde je třeba ještě mnohé zlepšit. My jsme ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy podali žádost, aby se ty výjimky vypustily. Samozřejmě já jsem ochoten také hledat kompromis a kolegyně, kolegové také. Vy jste hovořili o tom, že by se měla možná zlepšit definice. Ta omezení, která existují v Německu, tady jsem poslal kolegům a kolegyním poslancům i komisi. Není možné, abychom říkali do počtu 9-10 zaměstnanců nebo 2 milionů obratu, ale je třeba jasně říci, že jsou to původně mikropodniky a ne nějaké pobočky velkých podniků, které začnou zavládat celou řadu mikropodniků jenom proto, aby zneužívali tuto výjimku. Já si myslím, že to je oblast, kterou je třeba ještě řešit a prodiskutovat a potom můžeme nalézt určitý kompromis. Ale dokud tomu tak nebude, tak e, zastávám nadále své negativní stanovisko. Děkuji. Děkuji za velmi širokou výměnu názoru. Pane komisaři, vidíte, že nás velmi zajímá vaše práce v řadě oblastí a budeme i nadále spolupracovat. Dám vám slovo, abyste odpověděl na ty otázky, na které budete mít čas. Vím, že váš čas je krátký, ale přesto se pokuste. Děkuji. Pokusím se odpovědět velmi krátce. První téma, které se objevilo, je otázka dohledu nad trhem. Myslím, že ve většině vašich vystoupení to byl právě ten aspekt, eh, který vás zajímal. Dohled nad trhem tedy. Domnívám se, že tento problém eh, nevyřešíme cestou protekcionismu nebo eh, nebo dohodu nebo dodržování pravidel. Eh, my, respektive chci říci, že pravidla nemohou sloužit k ochraně výlučně národních zájmů. Určitá pravidla mohou sehrávat svoje roli, pokud jsou harmonizována, harmonizována evropská úroveň, vnitrostátní úroveň, pak to může sloužit ochraně zájmů občana. Leda, že by eh, cílem příslušné normy bylo eh, trh spíše uzavírat, než otevírat, samozřejmě. Je tady na každém členském státu, aby si správně nastavil, nastavil své předpisy, své normy a pokud dochází k rozporu s evropskými předpisy, tak eh, potom přijde sankce. Eh, členské státy tedy mají povinnost přijímat takovou legislativu, takové předpisy, které nebudou poškozovat zájmy jejich občanů. Eh, hovořil jsem ale o iniciativě zdokonalení legislativní tvorby, better legislation. To samozřejmě je věc, kterou je třeba pojímat inteligentně, nesmí to být nějaké dogma. Naším eh, cílem samozřejmě je snižovat eh, byrokratickou zátěž, ale eh, zároveň ty přijímané normy musí být a předpisy musí být proveditelné v různých členských státech. Dále je třeba také vyhodnocovat dopady těchto přijímaných opatření. A chci zareagovat i na otázku pana Kreutzmana, který se zmiňoval o konkurenceschopnosti. Eh, kterou bych já spojil s tímto aspektem zdokonalení legislativní tvorby. Eh, zde eh, ve svém sdělení o nové průmyslové politice jsme zavedli celou, řádku určitých, celou řadu pardon, určitých zkoušek, určitých testů konkurenceschopnosti. Jednak u všech Eh, nových norem, nových předpisů, které navrhujeme k přijetí radě a parlamentu, tak tyto návrhy vycházející z komise musí u nás nejprve interně projít určitým testem dopadu na konkurenceschopnost. Zda tedy nepoškodí evropské podniky, evropský průmysl. Provádíme takovouto kontrolu tedy ex ante, ale také ex post. A stále to zapadá do toho rámce eh, zdokonalování legislativy eh, protože může jít i o legislativu, která již byla přijata v minulosti. Také tyto zákony nesmí samozřejmě být na překážku konkurenceschopnosti a pochopitelně u veškerých nových předpisů také eh, musíme eh, zajišťovat jejich eh, soulad s tímto kritériem. Čili provádíme určitou kontrolu ex ante u nově přijímaných předpisů a kontrolujeme také také již dříve přijaté předpisy a dále takovýto test provádíme u, u všech vyjednávaných, nově vyjednávaných mezinárodních uh, dohod. Než tedy podepíšeme nějakou mezinárodní dohodu, sledujeme nejprve, zda nepoškodí naše podniky. Eh, a navíc komise hodlá každý rok vystoupit se sdělením a radě ohledně konkurenceschopnosti jednotlivých průmyslových odvětví konkrétně také ohledně konkurenceschopnosti jednotlivých členských států, protože my jsme přesvědčeni o tom, že eh, z krize nevystoupíme, pokud se zaměříme pouze na snižování veřejného dluhu. Je třeba, to je samozřejmě nutné, ale je třeba se zaměřit také na oblast konkurenceschopnosti a to samozřejmě eh, se týká i vnitřního trhu. Eh, dohled na trhem, to je téma velice široké, protože do toho spadá také Eh, to označení CE, jeho uplatňování. Eh, já se nechci nějak odklonovat od eh, rozhodnutí, od volby mého předchůdce, pana komisaře Frhojgena. A já chci poděkovat těm, kdo se mě na to tázali protože to označení CE má být jednak značku kvalita, jednak také um, určitým certifikačním označením. Já jsem to řekl už během slyšení. Um, bylo to na otázku vašeho kolegy pana Pitely, který tu dnes není přítomen, který se mne tázal právě na toto celoevropské označení CE a na to, zda mají to značku kvality. Já si myslím, že eh, v budoucích letech bychom z toho mohli vytvořit značku kvality, to eh, tady navazuji na vaše slova, paní Gebartová. Eh, postupujme takto. Eh, zaveďme to řádně, aplikujme to řádně, ne proto, abychom nahradili jiná značení kvality, jiné značky kvality, které mohou být registrovány členskými státy, nyní i do budoucna, ale to tedy může všechno pokračovat a zároveň bychom měli korektně uplatňovat a provádět toto označení CE, protože samozřejmě dochází i k jeho zneužívání. Měli bychom e, tady také vykonávat řádný dohled, také e, země mimo EU e, se někdy registrují toto označení CE, ale naprosto podvodně, protože v případě jejich registrací nejsou vůbec, nejsou vůbec dodržovány naše evropské normy. Budeme tedy pokračovat v té informační kampani Budeme se snažit zlepšovat povědomí o této věci. A, jak jste říkala, ukázat veřejnosti, že jde o certifikaci, nikoli o značku kvality v současné době. Dále další téma, kterou se dotkla řada z vás. Evropská komise chce především respektovat eh, princip subsidiarity. Eh, my eh, nedisponujeme ani celními orgány, ani pohraniční kontrolou, ani policejními složkami. My stanovíme normy, zavádíme víceletý program dohledu nad trhem, apelujeme, vyzýváme členské státy k tomu, aby velice přísně zajišťovali provádění kontrol vy jste upozorňovali na to, že třeba v přístavech eh, ty kontroly nejsou dostatečně důsledné. A já vás mohu ujistit, že komise bude i nadále apelovat na členské státy, eh, aby řádně jejich orgány dohledu vykonávaly svoji činnost. Je třeba také podpořit eh, vzdělávání, další odbornou přípravu v těchto věcech objevují se nové produkty na trhu, nebo například u, u hraček víme, že dochází k, obrovsk, k zabavování obrovských zásilek v EU. Nedávno jsme například zabavili tisícovky hraček, tisícovky kusů eh, pocházejících z Číny, které vůbec nedodržovaly výrobní normy EU. A toto zboží bylo zabaveno policií je třeba, aby to aby tyto kontroly a aby zboží nebylo zabavováno eh, náhodně a sporadicky, ale aby ty kontroly byly systematické, protože policisté velice dobře vědí, kudy se to zboží eh, do Evropy a na trh dostává, to padělané zboží. Eh, nyní pokud jde o směrnici o hračkách, naváže tak na oblast dohledu. Pokud jde o hračky, Máme normy, existují normy, které můžeme případně zrevidovat. Členské státy se na nás také obracejí s různými požadavky a já jsem o tom také hovořil na svém slyšení v Evropském parlamentu, že naše pracovní skupiny že vyhodnocují eh, požadavky, eh, které byly zneseny, týkají se jednotlivých chemických látek, Také pokračujeme u Riče, eh, běží kometologie, vznikají analýzy, eh, někde ale ty analýzy jsou nejednoznačné. Je eh, tady, tady mnoho, mnoho podkladů. Já samozřejmě jsem připraven parlamentu poskytnout veškeré naše údaje, podklady, tak abyste se mohli informovaně rozhodovat ve věcech, které v současné době o kterých se v současné době rozhoduje. Dále eh, nařízení 765 z roku 2008, je to eh, směrnice o všeobecné bezpečnosti eh, produktů. Dále budeme mít systém, režim RAPEX pro včasné informování o nebezpečných produktech, nejenom produktech bezprostřední spotřeby, ale produktech obecně. Dále je zde příručka pro členské státy pro vnitrostátní programy dohledu a dále eh, příručka eh, pro celníky v přístavech eh, pro zboží dovážené přes přístavy. Členské státy již zareagovali a mm, dodali komise a zveřejnili na webových stránkách vnitrostátní programy dohledu nad trhem a seznamy vnitrostátních orgánů dohledu. Eh, dále ovšem je třeba posílit samozřejmě spolupráci se třetími zeměmi, zejména s USA, s Kanadou, s Čínou a s Japonskem, abychom zabránili například eh, tomu, že eh, zapalovače, které se dostanou na, do obchodu v EU, nerespektují normy. Eh, budu pokračovat italsky. Eh, pokud je o přístup malých a středně velkých podniků k veřejným zakázkám, já eh, naprosto souhlasím s vaší připomínkou a budeme činit maximum pro to, aby malé a středně velké podniky měly přístup k veřejným zakázkám. Ovšem Platí to pro veškerý hospodářský e, život. Bez malých a středních podniků by neexistoval růst ani zaměstnanost. E, určitě chceme posilovat role těchto podniků na e, jednotném větším trhu do budoucna. Tyto podniky mohou vyrovnat ztrátu pracovních míst, zejména až bude docházet, nebo když dochází k restrukturalizaci ve velkých podnicích, které často, aby si udrželi konkurenceschopnost na mezinárodních trzích, musí propouštět. A my Naším úkolem není chránit ten či onen podnik, ale chránit pracovní místa. Tečka. Proto musíme mít zavedeny Eh, zavedenou takovou legislativu, takové předpisy, které, které podporují malé a středně velké podniky, které tvoří pracovní místa, které zahrávají sociální roli. Eh, je to opravdu klíčový nástroj, ale tady nejde o eh, trh pro trh, jde vlastně o řešení sociální problematiky a tedy o konkrétní řešení pro občany. Odpovím také paní Korace Belt pokud je o obchodní praktiky v oblasti potravinářského průmyslu. Jak jste řekla, vytvořili jsme eh, skupinu na vysoké úrovni, která zajela činnost v úterý a v této skupině jsou zastoupeny všechny sektory, všechna odvětví, od zemědělství až po spotřebitele. Kromě toho jsou tam zastoupeny organizace a združení, která Eh, sledují cíl ochrany zvířat. To znamená, jsou tam zemědělci, výrobci, spotřebitelé. Eh, my jsme eh, záměrně chtěli zabránit tomu, aby byl oddělen v této věci svět průmyslu, svět, svět, svět průmyslu a svět zemědělství. Samozřejmě máme, ještě, máme stále ještě určitý rozdíl, určité narovně zastoupení eh, distribuce, malou distribuce, eh, To musíme také věnovat. Budeme Věnovali jsme se tomu včera, budeme o tom ještě diskutovat. Je to také otázka společné zemědělské politiky eh, a také problematika malou obchodu. Vy jste se mě tázala, zda případně vypracujeme nějakou novou normu. Tento váš požadavek zapadá do širšího rámce požadavků od různých poslanců a také od eh, různých zástupců daného odvětví, kteří požadují eh, nové normy. Pan komisař Barnier eh, ve svém vystoupení v té skupině na vysoké úrovni také hovořil o své připravenosti se do toho pustit, vypracovat novou normu. Já osobně jsem proti protože ta jeho pracovní skupina je ustavena na dva roky. Za rok tedy vyhodnotíme situaci a je možné, že během toho roku eh, se objeví nějaká legislativní iniciativa, která by, eh, která by eh, vyřešila právě problémy v potravinovém řetězství, problém na úrovni daného odvětví potravinářského průmyslu. Není pokud je o registraci vozidel, tato směrnice bude, eh, tento jejich návrh bude připraven eh, na konci roku 2011, protože zatím ještě se vypracovává studie dopadů, takže já vám nemohu dát eh, jasnou a přesnou odpověď, protože tato věc je teprve rozpracovaná. V tuto chvíli ještě nemáme jasnou představu o výsledném legislativním návrhu. Hovořil jsem již o dohledu Možná ještě zareaguje regiona pana eh, Koráde Campose. Ten návrh eh, nakonec vlastně jde směrem eh, Internal Market Act. Já si myslím, že vůbec nestrácíme ze zřetele návrhy pana profesora Monteho. Je možné, že jsme trošku Eh, omezili ambicioznost našich, našich záměrů, ale eh, ta diskuse je naprosto otevřená. Zatím jsme ještě nevystoupili s návrhy předpisu, zatím jsme vystoupili pouze s politickým návrhem. Eh, politickým návrhem, o kterém se samozřejmě bude diskutovat. Parlament se k tomu vyjádří a myslím si, že komise, a konkrétně pan komisař Barnier, který koordinuje naši činnost, protože já samozřejmě, jak víte, nemohu tady zastupovat pana komisaře Barniera, ale eh, jak vím, eh, také s vámi je v kontaktu a nebudu mu tedy zasahovat odpovědnosti, protože on určitě zareaguje na vaše dotazy. Není pokud jde o stavebněné otázku pana Majera, já eh, myslím, že už jsem o tom hovořil dosti jasně ve svém vystoupení. Domnívám se, že je možné nalézt kompromis, eh, zejména pokud jde o mikropodniky, mikrosubjekty. Eh, Komise věnuje pozornost návrhům eh, přicházejícím z Evropského parlamentu a chci zopakovat, že i když mám své určité pochybnosti, jak jsem vám to konec konců řekl, Eh, budu se snažit o nalezení kompromisu, tak aby eh, tento předpis, eh, tato legislativa byla efektivnější, protože cílem zde je pomoci malým a středně velkým podnikům, které, musím to říci znovu, jsou tím nejdůležitějším předivem evropské ekonomiky. Takže můžete se spolehnout na to, že, jsem, že budu připraven diskutovat o této věci, stejně jako tomu bylo u směrnice o spožených platbách. No a těch 24 měsíců, ty dva roky na, na transpozici, musím říci, že tady celá řada e, členských států už má své vlastní normy a, a někde tady dokonce i předbíhají e, komisy. My můžeme e, žádat po členských státech, aby zvýšili tempo, ale to bude požadavek pouze v politické rovině. Eh, v každém případě oficiálně nějak na ně můžeme tlačit eh, jedině až vyprší ta lhuta 24 měsíců. Eh, pokud je o problematiku veřejného dluhu, respektive, nebo respektive kvůli veřejnému zadlužení, tu transpozici, to údajní do praxe této směrnice chce řada zemí co nejvíce odložit, protože jako naléhavější téma vnímají právě Eh, řešení veřejného dluhu, ale samozřejmě veřejný dluh nikdy nevyřešíme, pokud neposílíme konkurenceschopnost evropského hospodářství. Čili vedle tohoto naprosto oprávněného cíle snižovat veřejný dluh eh, se musíme věnovat také zvyšování konkurenceschopnosti naší promyslové výroby. Já s vámi naprosto souhlasím a domnívám se, že eh, promyslová po, po, eh, politika je jedním ze základních nástrojů, kterými disponujeme pro zlepšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky a do budoucna také zlepšování si vyhlídek všech našich občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za všechny kolegy a kolegyně, za velmi úplnou prezentaci a také za to, že jste se vrátil tak podrobně k tolika otázkám. Jak jsem říkal v úvodu, velmi si ceníme naší spolupráce. V dalším cyklu budeme mít také možná ještě více legislativy z vaší oblasti, než jsme měli dosud a velmi rádi také spolupracujeme nejenom s vámi, ale také s vaším kabinetem a obecně s vašimi službami. Vaše osobní angažmá je zcela jasné a my ho velmi vítáme. Takže děkuji za to, že jste tady zůstal tak dlouho s námi dnes a že jste prakticky dokázal takto své angažmá. Děkuji také všem kolegům a kolegyním. Děkuji paní Gebhardt a paní Kráde Campos, kteří, které zde přišli proto, aby mohli zastupovat eh, své skupiny, přestože jejich skupiny jsou na studijních dnech. Takže dámy a pánové, to je pro dnešek všechno, jenom bych rád připomenul, že se setkáme v pondělí v, eh, ve 4 na 8 a budeme hlasovat o stavebních výrobcích, potom bude následovat dohodovací řízení, protože jsou pořád otevřená témata. 29. listopadu, to další pondělí ve 3 hodiny odpoledne bude další schůze výboru a to nás nastoupí, to nás eh, navštíví pan komisař Guch, takže určitě budeme hovořit o obchodu i tehdy. Děkuji a tím končíme dnešní zasedání.